Vítám Państwa bardzo serdecznie. Dámy a pánové, vítám vás na dnešním zasedání. Eh, zahajujeme zasedání výboru dnešní, které bude velice zajímavé. Obdrželi jste pořad jednání. Nejsou k němu připomínky a tím ho a eh, přijímáme. Pokud je o další bod, eh, tak tam je hmm, schválení zapisu ze zasedání 23. července. Pokud máte námitky, nebo pokud nemáte námitky, tak ho schválíme. A hned se pustíme do sdělení k dnešnímu zasedání. Zasedání eh, přenášíme po internetu a mm, máme eh, k dispozici tlumočení v 19 jazycích a odpoledne budeme mít ještě chorvačtinu. Já bych vás poprosil, abyste eh, schválili kalendář řádných zasedání výboru v roce 2015 v Eh, podobě, kterou jsme přijali na zasedání koordinátoru. A jistě jste o tom se svými koordinátory jednali. Návrh těchto, eh, toho harmonogramu zohledňuje všechny eh, podmínky omezení a zásady, které nám částečně byly nařízeny vnitřně. Mám tedy za to, že nikdo není proti a můžeme přijmout eh, ten eh, harmonogram na rok 2015. Nevidím, že by někdo měl námetek, takže přejdeme ke čtvrtému bodu. A to už je věcný bod. A sice nové potraviny. Tady příslušným výborem eh, je Envy. Jsme rádi, že eh, kolega eh, Nicholson je eh, zpravodajem na výboru Envy. Jak jistě víte, dámy a pánové, stanovisko dostali socialisté a demokraté. Paní Dačana Serbu byla tedy jmenována zpravodajem k stanovisku. A tedy eh, hlavním výborem je tady Envy a rozhodlo se, eh, že eh, se bude hlasovat 24. listopadu. A proto náš výbor by měl hlasovat o tomto stanovisku, o svém stanovisku tedy, kterou, které připraví paní Sarbu 6. listopadu. A to znamená, že Máme docela málo času na přípravu té zprávy. Teď předám slovo představit, e, zástupci komise, aby nám představil ten návrh a potom paní navrhovatelka stanoviska nás informovala, že se nemůže dnes e, zúčastnit zasedání, takže e, za ní bude hovořit pan koordinátor eh, poslanec a předseda de Castro. Ještě připomenul, že ten eh, návrh eh, obecně se drží linie podle dřívější procedury, která nebyla přijata, když se smírčí výbor nebyl schopen dohodnout v březnu 2011 vzhledem k rozlišným názorům Eh, ke klonování eh, chovných zvířat. Eh, tento stávající návrh se netýká klonování, týká se pouze nezávadnosti nových potravin a to na základě komise a celkové schody, které bylo dosaženo již v roce 2011. Pan de Castro si docela dobře vzpomene, že už jsme se o tom bavili v roce 2011. A teď tedy poprosím, aby si hlas eh, vzal zástupce komise za DG Sanko. Máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman, for giving us the opportunity. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za to, že jste nám dal tuto příležitost zde předložit tento návrh, jak jste již eh, ostatně správně eh, zmínil. Tento návrh je výsledek eh, naší smírčího výboru. A, takže se nám podařilo vlastně dodržet ty hlavní výsledky diskusí eh, jak s radou, tak s Evropským parlamentem. Konkrétně nám jde o to, abychom zjednodušili celý ten eh, schvalovací proces u těchto nových potravin, protože v té současné legislativě to je <clears throat> velice drahé a také to trvá velice dlouho. Je to velice náročné pro firmy, pro eh, státy a tak dále, protože ten proces je velice dlouhý. V současné době žadatelé musí se obrátit na členské státy, z nichž jeden musí potom provést eh, hodnocení dopadu, potom eh, je, pardon, eh, eh, opravuje se mluvčí, hodnocení rizika, to potom musí být distribuováno všem členským státům a tyto členské státy musí vyjádřit své připomínky. Pokud nejsou žádné námitky, potom takovéto nové potraviny mohou být schváleny, ale ve většině případů tyto námitky existují, takže se to musí poslat zpátky Eh, komisi, potom na EFS, EFS potom provede další hodnocení rizika a pak to zase prochází znovu tímto schvalovacím procesem, což znamená, že tento systém je mimořádně neflexibilní, je velice nákladný a v současné době tedy navrhujeme, aby se to zjednodušilo. Žádatel se obrátí přímo na komisi a EFSA potom provede eh, hodnocení eh, rizika to je tedy eh, skutečně výrazné zlepšení té souča- toho současného nařízení. Eh, další věc je také velice důležitá pro třetí země. Víte, že existují některé zemědělské eh, produkty, které se používají v celé řadě zemí. A také během toho smírčího procesu celá řada institucí o tom hovořila. Některé eh, tyto zemědělské potraviny, eh, které eh, byly konzumovány ve třetích zemích a prokázalo se, že jsou bezpečné, čili u těch není potřeba procházet celým tím hodnocením rizika. Čili i zde navrhujeme zjednodušený proces, říkáme tomu notifikace, a tato notifikace nám umožňuje jednodušší eh, schvalovací eh, proces pro uvedení těchto produktů na trh. Ale máme internet, pokud nějaký členský stát má eh, nějaké námitky proti dané potravině, stále ještě máme možnost obrátit se na EFSU. <clears throat> Tato zjednodušená notifikace je velice důležitá pro třetí země, kde skutečně se již po dlouhou dobu prokazuje, že daná potravina je bezpečná. To je další důvod, proč jsme neprováděli další eh, hodnocení dopadu. V původním návrhu toto bylo. Ale vzhledem k tomu, že hlavním cílem eh, tohoto zjednodušení ten cíl je stejně stálý a proto jsme se rozhodli neprovádět další řešení, další hodnocení dopadu. Jsme velice vděční Evropskému parlamentu za to, že si provedl toto hodnocení samo, což potvrzuje raison d'être tohoto návrhu. Obecně se dá říci, že tento návrh skutečně zjednodušuje inovace, protože eh, máme zlepšený schvalovací proces. Eh, navíc to pomáhá malým a středně velkým podnikům eh, dostat se na trh, protože jedna z hlavních změn spočívá v tom, že okamžitě poskytujeme obecnou autorizaci čili povolení. V současné době je toto zatíženo technokratickými obtíže, potížemi. Teď firma získává toto eh, povolení a potom další firma může vstoupit eh, s tímto produktem, eh, vstoupit na trh za předpokladu, že je stejný. Čili existuje jakési obecné, obecná možnost tohoto povolovacího procesu, což umožňuje i malým a středně velkým firmám, aby eh, mohli vstoupit na trh, aniž by museli <clears throat> sami provádět eh, hodnocení rizika, které je finančně náročné. Vždy eh, pochopitelně v Unii zaručujeme bezpečnost, protože máme k dispozici hodnocení rizika ze strany EFSA. Další věc, která je velice důležitá, to se, pane předsedo, také správně podotkl, Eh, a sice, že klonované produkty budou vyjmuty eh, z eh, tohoto nařízení v budoucnosti. Říkám v budoucnosti, protože víte, že existuje samostatné, samostatný návrh týkající se klonovaných produktů, ale <clears throat> ten nevstoupí <clears throat> v platnost po určitou dobu a proto eh, ty klonované produkty budou spadat pod, eh, tuto, pod toto nařízení. Čili vzhledem k tomu, že ten text týkající se klonovaných eh, produktů zatím není sformulován a předtím, dříve než budeme mít tedy další text k dispozici, který řekne, že se to, <clears throat> naše nařízení na to nevztahuje, tak potom do té doby budeme tedy to mít v podstatě pod, to, pod tímto nařízením. <clears throat> Jinými slovy, opět tady bude potřeba žádat o povolení. To jsou ty hlavní body, pane předsedo. Pochopitelně velice ráda budu reagovat na jakékoliv dotazy. Bardzo děkuji. Děkuji a teď přistoupíme k vystoupení poslanců. Nejdříve se vezme slovo Pan eh, poslanec De Castro, máte slovo. Grazie. Grazie. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Kolegyně, paní Dačana Sarbo plně podporuje eh, výluku klonování z návrhu eh, komise eh, u potravinových výrobků a regulace prostřednictvím legislativního návrhu by měla tedy proběhnout jinde. Potravinářské výrobky měly být upraveny v jiných legislativních aktech než v aktech o klonování. Nicméně je nezbytné vyhnout se tomu, že bychom měli nějaké právní vákuum, k čemuž by mohlo dojít, pokud bychom se rozhodli přijmout nové nařízení o nových potravinách, novel foods, eh, předtím, než bychom vyřešili problém klonování. A prováděcí akty, které eh, se předložily v předchozím návrhu, které zamítl Evropský parlament, tam také ty se vlastně ocitají teď znovu v tomto návrhu. Hlavní role Evropského parlamentu zde je tedy podceňována ze strany komisí. A povolení ze strany Evropského parlamentu je tedy nezbytné v případě přidatných látek, enzymů a aromatických látek. Stejný princip by se měl stahovat i na nové potraviny, a to především měli bychom stanovit, zda ta potravina spadá do pole působnosti stávajícího nařízení a případně aktualizovat, aktualizovat seznam Unie. Další aspekt, o kterém hovoří kolegyně Sarbo, která se omlouvá, je, mm, zdůrazňuje, že je třeba osvětlit i definici novel food, těch nových potravin. Jaká je definice? Tak, abychom se vyhnuli nějakým právním nejistotám. Pro provozovatele to je důležité a abychom se vyhnuli nějakému legislativnímu vaku a e, e, hodláme tedy spolupracovat s komisí v tomto aspektu. A závěrem e, i mm, kolega Sarbo má za to, že členské státy by měly možnost konzultovat i další členské státy, i komisi. A tak pokud vzniknou nějaké pochybnosti, zdáli daná potravina spadá do pole působnosti nařízení o novel foods či nikoliv. Děkuji, pane předsedo. Bardzo dziękuję. Děkuji. A teď předám slovo paní poslankyni Ayuso. Děkuji, pane předsedo. My vítáme tento návrh, poněvadž skutečně teď, eh, již od roku 2008, kdy eh, Rada odsouhlasila první návrh, již uplynulo hodně doby a potravinářský průmysl potřebuje eh, mm, tuto novou normu. Za prvé, vítáme toto nařízení, vítáme, že se eh, zde řeší klonování, protože v roce 2008 eh, to bylo zamítnuto v dohodovacím zařízení. A také si myslím, že je zde velký pokrok v tom, že se to bude centralizovat, to řízení bude centralizované, eh, protože tím se hodně usnadní celý proces a to byl v podstatě jeden z cílů tohoto nařízení. Za prvé, Chci hovořit o problémech, které jsou nejvýznamnější. Je to otázka definice, jak jsme již slyšeli. Poněvadž definice je příliš vágní, říká, že to je nová potravina, která vznikla eh, eh, která je tedy, eh, která tedy vznikla po, pro spotřebu, lidskou spotřebu po 15. květnu 2007, no to je velice vágní definice, protože do jaké až kam tedy eh, je eh, to, co je významné opatření tedy pro eh, účely spotřeby. Takže to je velice vágní proto, aby to figurovalo v legislativě. Dále komise ruší kategorie, které obsahovalo předchozí nařízení a to by mohlo dát vzniknout takovým situacím právní nejistoty. Myslím si, že proto rada v posledním dokumentu z července opět zavedla kategorie, které figurovaly v předchozím nařízení a to je podle mě racionální, rozumné. Další definice, která by mohla opět vést k právní nejistotě podle provozovatelů subjektů hospodářských, je definice nanomateriálu. Tady se odkazujeme na definici, která figurovala eh, v nařízení o označování pro účely informování spotřebitele. Potom téma eh, hmyzu, eh, tedy škůdců a tak dále. Takže to také máme velkou historii zde již v minulosti, již 25 let eh, tedy zde se hovoří o tedy používání tohoto. A, mm, takže to je pro nás šokující. Možná tady také bychom to mohli ještě přehodnotit. Potom je to téma lhůt. 9 měsíců pro nové potraviny a 6 eh, pro třetí země. Já nevím, zda je to příliš málo, ale musíme vzít do úvahy, že toto je nová zátěž eh, mm, která bude muset řešit EFSA a EFSA již má tak hodně práce. Možná eh, těch devět měsíců ano, ale já bych ráda, aby se k tomu vyjádřila EFSA. Zdali skutečně EFSA bude schopna provést studie v této lhůtě. A potom, co mě ještě hodně zneklidňuje, je otázka ochrany oso- ochrana údajů, protože ta povolení budou generická, nebudou omezena v čase a e, potom individuální e, povolení pět let e, s ochranou údajů a takže to je třeba vyřešit, protože ty potraviny, které byly povoleny nebo notifikovány podle článku 5, 6 eh, nebo 7 platného nařízení z roku 97, eh, tak eh, v podstatě to bylo těsně před účinností nového nařízení a co se s tím stane? Ty se dostanou na seznam nových potravin. A takže nebudou mít exkluzivitu potom. Takže to, tady je třeba nalézt nějaké přechodné opatření právě pro tyto potraviny. A ještě bych chtěla říct si, vítám tento návrh a doufám, že brzy eh, budeme schopni eh, eh, přijmout, bude platné a zveřejněné toto nařízení. Děkuji. Paní posel. Děkuji vám, paní poslankyně. I za ty uh, některé konkrétní informace, to je velice důležité. A teď pan posel Agnew, máte slovo. Děkuji, pa, děkuji, pane předsedo. Pochopitelně, že tady hovoříme o nových potravinách. A ehm, zdá se, že to je něco, co <clears throat> vlastně láká daleko více pravomoci, <clears throat> která je odebírána členským státům eh, a jde do Bruselu. Ehm, dělá se to všechno pod zástěrkou toho, že nám to všem ušetří hodně peněz. Eh, na, že britská eh, vláda jako kdyby se nebyla schopna se vůbec byla schopna rozhodnout, co je dobré, aby angličané jedli. Zdá se, že se to musí rozhodovat někde jinde. Eh, myslím si, že to všechno by nám mělo dělat velké starosti. Existují zde určité kulturní námitky. V Británii například nejme koňské maso. Ehm, ehm, zde v Evropské unii se kontroluje označování ehm, potravin, hovoříme o tom, jak je důležité, aby to všechno bylo v pořádku a přitom víte, že před několika lety koňské maso se u nás prodávalo pod značkou hovězího. Jinými slovy, celý ten systém propagovaný EU vůbec nefungoval. My jsme používali slovo hacker, což Eh, vlastně představovalo, eh, jakou, mělo představovat jakousi záruku, že něco takového se nestane. Přesto se koňské maso na nás trh dostalo. Dále otázka definice. Hovoří se tady o primární produkci. V angličtině, eh, nebo alespoň v tomto kontextu, by, by to znamenalo vlastně, že to je pouze Aha, pouze fotosyntéza, takže uh, Například eh, maso, které pochází z divokých eh, zvířat, například eh, opic, hadu a dalších takovýchto zvířat. O tom se tady vůbec nehovoří, čili vás asi nepřekvapí, že já jsem velice proti tomu a budu trvat na tom, aby britská vláda si rozhodovala, co bude Brit jíst a co ne. Děkuji. Bardzo děkuji. Pan... Já děkuji. A, no a pan poslanec Rebeka având în vedere că alimentele noi sunt un sector destul de nou la nivel european și pentru tomu, že nové potraviny Novel Food jsou novou agendou eh, v Evropské unii i v členských státech, tak si myslím, že potřebujeme i určité období eh, na to, abychom se mohli obeznámit s tímto tématem a nesmíme zapomínat především na spotřebitele a jejich zájmy. Mám otázku na komisi. Jak komise plánuje správně informovat evropské občany? Děkuji. Bardzo děkuji. Děkuji. A teď a, eh, eh, paní poslankyně Šajer. Děkuji, a, eh, pane předsedo. Definice a, a, tohoto nového nařízení je odvozená z jiného nařízení. Já si myslím, že v roce 2013 už e, jsme se snažili odpovědět e, na otázku, co se e, stane s produkty odvozenými z povolených nebo nedovolených potravin. Je zajištěno, aby eh, eh, ty nové potraviny, eh, které se stanou ingrediencemi, se znovu musely schvalovat, když jsou používány někde jinde. Takže Eh, protože teď eh, se může stát, že eh, některé stávající ingredience v určité kombinaci se musí znovu schvalovat. A ta potom je tady těch 25 let. Proč by to nebylo třeba 20 let? Jak se toto kritérium zjišťovalo? Děkuji. Děkuji. Paní posel, poslankyně Delaji. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla eh, zde eh, uvítat eh, činnost komise a bereme na vědomí tento nový návrh. Jehož cílem je zjednodušit postupy, ale i si, si myslím, jak řekli předřečníci, je třeba zrevidovat definice, které by měly být přesnější podle mě. A kromě tohoto bych ráda zmínila otázku klonovaných potravin, aby komise nám precizovala eh, lhůtu v tomto novém nařízení. Děkuji. Bardzo dziękuję. Proszę pana. Děkuji a nyní dostává slovo a pan poslanec Luazu. Pan poslanec Luazu. Oui, monsieur président. Ano, pane předsedo, děkuji. Já budu stručný. Jak se uvádí v odstavci o subsidiaritě, tak členské státy samozřejmě by měly respektovat rozhodnutí Evropské unie a my, jakožto zastánci suverénních států, s tím nemůžeme souhlasit, ale čeho se bojí, bojíme ještě více do budoucna, jsou uh, Eh, pravidla, eh, která budou na nás uvalená v rámci transatlantické dohody. Co uděláme s potravinami homologovanými v USA, které teď se dostávají do Evropy jako geneticky modifikované, pokud by Evropská unie povolila, tak Francie a členské státy by nemohly být proti. Což samozřejmě pro nás je obzvláště nebezpečné. Děkuji. Bardzo dziękuję pan poseł. Děkuji pan poslanec Ferrand. Oui, monsieur le président. Ano, pane předsedo. Já mám dvě otázky a dvě poznámky na komisi. Za prvé, povolení, eh, tedy to jedno povolení, které jenom bude potřeba. Jaké tam budou záruky a záruky transparentnosti, které nám dá EFSA? Pokud jde o poznámky, mám také dvě. Co mě tady zneklidňuje, že administrativní národní administrativní postupy budou zrušeny a na druhé straně ptám se, stejně jako kolega Loazo, abyste nám řekli, jak to bude s transatlantickou dohodou, protože zde mm, ta, eh, ta judikatura těch tribunálů ad hoc, tak v podstatě ta bude mít přednost než, eh, než tedy eh, předpisy evropských instancí. Děkuji a teď paní poslankyně Muji. Allora, in qualità di... No, tak jakožto stínová zpravodajka pro Novel Food, eh, tak souhlasím s tím, že je třeba zde dělat rozdíl mezi dvěmi zprávami, a to je Novel Food a klonování. A obě směrnice o klonování zatím nebudou připraveny. Eh, já jsem hlavní tedy zpravodajkou pro eh, klonování, takže tyto zprávy nebudou připraveny. Děkuji. Bardzo děkuji. Pani... Děkuji paní poslankyně Senra. Máte slovo? Gracias. Děkuji, pane předsedo. Já, pokud jde o tuto rozpravu, tak mám tři stručné poznámky. Za prvé, zdá se mi, že bychom neměli odsouhlasit normu, která se týká nových potravin, novel foods, pokud neproběhne uh, fundovaná dlouhá diskuze s občany o tom, zda vůbec chceme nebo nechceme tento typ nových potravin, o kterých se tady mluví. Zda je potřebujeme vůbec. A za druhé, Zdá se mi také, a chtěla bych se tady zeptat, když se hovoří o vědeckých poznatcích, o které se bude opírat povolování nových potravin, jaký veřejný státní orgán bude předkládat tyto vědecké poznatky? A za třetí, pokud jde o nanotechnologie, tedy nanopotraviny, Jaká diskuze ve společnosti vůbec proběhla o dopadech na zdraví a o dopadech, které to může mít na venkov, když se budou uvádět na trh potraviny s nanotechnologiemi, umělými v podstatě. To je eh, právě o co jde v tomto návrhu. Takže já E, e, takže ty potraviny e, budou vyrobeny čistě s nanotechnologií, tedy budou umělé, jaké to může mít dopad na naše producenti venkov. Vůbec vyhodnotili jste dopad na zdraví a vyhodnotili jste také dopad na naše zemědělce. Děkuji. Děkuji, pan poslanec. Děkuji, pan poslanec Hausling. Já myslím, že eh, se tady můžeme, eh, můžeme souhlasit s eh, řadou kritických poznámek, ale klonování naštěstí bylo vyňato z tohoto nařízení, to jsme kritizovali od začátku samého. Klonování díky bohu už teď bude v jiné zprávě, kterou budeme projednávat, protože tam jde o některé velmi základní otázky, zásadní otázky. Ovšem teď tady jde o ty definice. To je tak trochu problém. Co to je nová potravina? To, co tady teď je nadefinováno, je příliš daleké a je to takové eh, bezbřehé. Nedá se představit, co, co to vlastně má být. A pokud je o ta kritéria posuzovací, co to je ta novost? Jak si to můžeme představit? Jestli jsem to dobře pochopil, tak teď eh, to bude na uvážení komise. A potom další věc, eh, dovozy ze třetích zemí. Eh, to znamená, když si to, budeme to uznávat, když to někde už je dlouho v oběhu, a potom to jeden členský stát může poslat k EFSE na posouzení. No to se mi zdá, že je příliš málo. Protože obecně musíme, když to je někde na trhu, Eh, jestli by to také vyhovovalo tady eh, spotřebitelům v Evropě. Děkuji. Pan Glezus. Pan Glézus. Agapití eh, Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych na úvod uvedl dva příklady. <clears throat> Ten první je meloun, červený meloun. Eh, Melon v podstatě je ze stejné skupiny jako dýně a eh, my jsme teď vypěstovali tuto, tento jeden druh, pro který jsme se rozhodli, že ho budeme jíst. Existují ale nové potraviny, které přicházejí z jiných zemí, ze třetích zemí. Některé ze severu, některé eh, z jihu, například Například v některých zemích v Evropě se jedí hlemiždi, v jiných zemích se zkrátka hlemiždi naopak nejedí. A e, jestliže hovoříme o nějakých těch e, časových omezeních, tak bychom neměli zapomenout na to, že jestliže se zamyslíme nad tím, co je naprosto zásadní pro naše přežití, tak v zásadě platí to, že Eh, eh, nesmíme si myslet, že jsme nad přírodou nebo že jsme nějakým způsobem odděleni od přírody. My jsme zkrátka součástí přírody, která nás obklopuje, proto si myslím, že pro nás je velice dobrou zásadou, abychom eh, využívali všech těch fyzických zákonů, které máme k dispozici, ale nemůžeme pochopitelně změnit. A to já si myslím, že bohužel lidská pícha někdy si myslí, že může stále vytvářet nové věci, které neexistují v přírodě. Měl mikrofon. Tak už je to v pořádku. Mám celou řadu eh, dotazů. Eh, jestli jsem to pochopil správně, tak eh, tady nejsou klonované potraviny součástí tohoto nařízení. A já bych se naivně zeptal, co když eh, eh, nebo má to eh, nařízení o klonovaném mase vstoupit v platnost ve stejnou dobu jako tohle nařízení. Jak vytvořit právní jistotu, když klonované potraviny nebudou součástí tohoto nařízení? A potom druhá věc, co se stane s těmi látkami nebo potravinami, které už jsou schválené, budou se přehodnocovat nebo Eh, jak budeme rozlišovat ty nové potraviny od těch stávajících potravin. Já se eh, zeptám, protože eh, my jsme měli trošku problém s rýčem. Tam někteří tak říkali, jak to je celé rozumné ten systém a potom v každodenním prosazování nastaly obrovské byrokratické problémy. Pamatuju si na kyselinu citronovou, která, protože byla vytvořena chemicky, se musela znovu celá posuzovat. Já jenom, aby to nedopadlo podobně tady u tohle nařízení. Potom druhá otázka. Eh, když už dojde k nějaké no, eh, k uvedení nové potraviny na trh, jak eh, dlouhé bude to schvalovací řízení a jak to bude drahé celé? Ještě se eh, hlásila paní poslankyně Goševska. Pane předsedo, dámy a pánové, myslím, že v Evropě i na světě už je eh, tolik eh, chemických a umělých potravin, že bychom se měli snažit o to, aby potraviny byly co nejpřírodnější, nejzdravější a nejkontrolovanější. Eh, velice podrobně by se měly zkoumat dopady potravin na zdraví lidí. Víme, že je to velký problém proto je třeba se ubírat tímto směrem. Eh, mě velice znepokojuje už jenom ten návrh, eh, nebo název Nová potravina. Všechno, co je nové, za chvíli zestárne, když to řeknu obecně. Nanomateriály. Další eh, nepřesná definice. Možná, že je to taková, taková, taková zadní vrátka do mm, k, nějaké, k nějakým nekalostem. Další eh, eh, věc, kdo má eh, povolovat takovéhle potraviny, aby šly na trh. Myslím, že to, o tom by měla rozhodovat, rozhodovat členské státy a ne EFSA. Potom je stoprocentně jisté, že nařízení o nových potravinách bude platit ještě před nařízením o mase z z eh, klonovaných zvířat. Čili jak dlouho tady nebudeme mít vlastně úpravu o, o mase z klonovaných zvířat. Tady se vlastně neto, neplánuje žádný eh, termín, do kterého by se to mělo eh, schvalovat. A potom, když my zavádíme nějakou novou regulaci, tak musíme vždycky mít na paměti bezpečnost potravin a zdraví spotřebitele. A tohle nařízení je celé takové nepřesné a nejasné že to může představovat ohrožení. Děkuji. Děkuji. A ještě paní poslankyně Moji se hlásila. Ale bardzo krótko. Sí, allora vorrei puntare... Ano, já bych chtěla poukázat na otázku takzvaných botanických výrobků. My nemáme žádnou legislativu, která by to upravila. Nevíme, zdali tyto produkty a biocidy, zdali by se mohly používat pro e, účely e, lékařské nebo jako výživová látka. Otázka se týká nejenom množství a složení používaných látek, ale také i platné legislativy různých členských států, každý členský stát i mimo Unii toto má. Jde o, jde o potraviny, které se používají pro lékařské účely. Lze používat, lze, tyto spadají také do kategorie novel food, nových potravin. Dámy a pánové, uh, už jsme vyslechli uh, všichni, uh, kdo se přihlásili do debaty. A teď požádám eh, zástupkyni eh, komisi, eh, komise paní Bruči, aby zareagovala na položené otázky a nastavené problémy. Máte slovo. Děkuji, děkuji pane předsedající eh, Vážení poslanci, chtěla bych vám poděkovat za všechny vaše připomínky a za všechny dotazy, které jsme si všechny poznamenali. Já teď to vezmu po jednotlivých tématech. Co se týče definicí, ano, eh, nechceme eh, rozšiřovat působnost té, toho stávajícího nařízení, čili ta definice, která byla dohodnuta v rámci smírčího eh, výboru, ta je teď součástí toho návrhu, ale pochopitelně někteří je mohou interpretovat jako příliš vágní a proto se zde nabízí možnost eh, to eh, skonkretizovat, tak abychom například vycházeli z různých kategorií a měli tak zajištěnou právní jistotu nejde o rozšíření eh, působnosti existujícího nařízení. Eh, účelem tohoto návrhu je zjednodušit toto nařízení, ale v žádném případě ne rozšířit tuto působnost a učinit ji eh, vágnější ještě jak pro žadatele, tak pro členské státy. E, co je nové, e, bude považováno za nové v celé Evropské unii. To znamená, jestliže dojde k zavedení jedné nové potraviny v jednom členském státě, tak to bude potom e, považováno za nové potraviny všude. Jinými slovy, nejde o to, že bychom někoho nutili jíst nějakou potravinu, jde spíš o to, že Eh, potřebujeme zajistit, aby pokud takováto potravina neexistuje v nějakém členském státě, pokud se dostane na trh Evropské unie, tak je to potravina bezpečná. Eh, taková potravina, eh, u takové potraviny musí být požádáno o povolení a také musí být provedena, provedeno hodnocení rizika. Pochopitelně to neomezuje svobodu každého člověka se rozhodnout proto, jestli to chce jíst nebo ne. Eh, vždy bude mít k dispozici dostatečné množství informací. Eh, je jasné, že v některých státech eh, jedí lidé jednu věc, v jiné nejedí tyto věci, čili ta svoboda spotřebitele bude zajištěna, podobně jako bude zajištěna i bezpečnost takové potraviny v celé Unii. Co se týče definice nanomateriálu, Tady navrhujeme, abychom se odkazovali na Eh, eh, definici, která je součástí toho nařízení o označování potravin eh, a ta je potom aktualizována podle vědeckých výzkumů. Tento odkaz zajišťuje koherenci těchto definicí, protože víme, že celá ta koncepce nanomateriálu je velice vědecká, velice technická, velice odborná a proto všechno, co obsahuje nanomateriály, musí eh, projít eh, hodnocením rizika. Není to takzvaná primární potravina a způsob, jak to budeme definovat, je velice důležitý pro nás, čili eh, Vycházíme tady z toho odkazu na příslušnou definici v daném nařízení. Tato definice, jak říkám, je aktualizována podle výsledku vědeckého výzkumu. Ještě jednou bych vás chtěla ujistit, že Eh, každá potravina, která je nová, která obsahuje nějaké nanosložky, musí projít eh, hodnocením rizika. Co se týče termínů, termíny, které eh, jsou zmíněny v tom návrhu, jsou maximální termíny. Jde nám o to, abychom byli co nejefektivnější. Tyto termíny byly projednány také s Úřadem pro bezpečnost potravin. Oni s nimi souhlasí. A Eh, pochopitelně i členské státy eh, se tohoto procesu zúčastní. Členské státy zůstanou eh, součástí toho systému. Nejprve budou tedy informováni o podané žádosti a za druhé víme, že členské státy jsou také zastoupeny v EFSE. Dokonce by eh, mohla být možnost, že by EFSA vytvořila určitou síť vědců v členských státech Evropské unie, takže nám jde skutečně o to, aby nadále bylo všechno transparentní, aby národní příslušné úřady byly informovány a aby e, nakonec ta e, nová, ty nové potraviny byly přijaty výborem a potom členskými státy, jinými slovy, členské státy zůstanou e, součástí toho celého systému, přičemž ten systém bude zjednodušen. Já jsem ve svém příspěvku řekla, že jedna z důležitých inovací je to, že ta povolovací systém je generický, což je eh, dobré pro malé a středně velké podniky, ale neřekla jsem jednu věc a sice tam, kde skutečně nějaká firma přichází s něčím naprosto eh, novým, tak eh, potom je důležité, aby takováto firma měla také určitou návratnost toho. A jestliže jsou schopni dokázat, že mají určité studie k dispozici, které umožňují schválení takovéto potraviny a její bezpečnosti, Eh, potom eh, můžeme jim dát určitou exkluzivitu na trhu. Jinými slovy, mohla by to být jakési individuální povolení po dobu pěti let, což by umožnilo firmám, které skutečně eh, přicházejí s, novými, s novým složením potraviny, tak pochopitelně i tady bude potřeba, aby to prošlo hodnocením rizika předtím, než tato firma něco takového dá na trh. Chtěla bych vám poděkovat také za eh, eh, to, že jste eh, říkali, že cloning je výjimut z tohoto návrhu. Je zřejmé, že tento návrh týkající se klonovaných produktů bude přijat později než toto nařízení, které zde dnes diskutujeme a proto e, potraviny sklonovaných zvířat budou spadat pod toto nařízení, dokud nevstoupí v platnost to oddělené nařízení týkající se klonovaných produktů. Co se týče toho, jakým způsobem členské státy se na tom budou podílet, jakým způsobem to bude navázáno na Spojené státy, tady bych měla zdůraznit, že neexistuje princip vzájemného uznávání se třetími zeměmi. Jakákoliv potravina, která je e, na trhu zde v Evropské unii, musí projít tím povolacím procesem e, ať už přichází třetí země a e, je importována do Evropské unie, a nebo byla produkována v Evropské unii a bude tady dávána na trh vůbec poprvé, čili jakékoliv potraviny i potraviny ze třetích zemí budou vždy muset procházet tímto povolovacím procesem schvalovacím procesem. Jakákoliv nová potravina, a sem patří i ty botanické produkty, e, rostliny, e, i například hmyz, který zatím se zkrátka nekonzumuje tady v Evropské unii, to všechno bude pod to, to nařízení spadat. Myslím, že jsem již probrala všechny ty věci. Možná e, ještě jedna poznámka týkající se konzultace s občany za současného nařízení eh, jsme eh, se nesetkali s žádnou kritikou eh, týkající se vlastně existence těchto nových potravin. Spíš se to týkalo skutečně toho, že ten systém je rigidní, že není dostatečně pružný a zdá se, že všichni žadatelé, všichni spotřebitelé souhlasí s tím, že existuje takto nastavený chovací proces u těchto potravin a my společně se členskými státy budeme i nadále eh, eh, tyto věci konzultovat, pochopitelně také s vámi a s radou. Děkuji vám, pane předsedo. Já vám také děkuji. Eh, Hovorili jsme o celé řadě eh, závažných témat, eh, eh, která se dotýkala tohoto, této vážné důležité zprávy. A důležité je tady to potvrzení vztahu ke třetím zemím. A sice, že ty problémy, pokud je o označování nebo informovanost spotřebitele, všechno to, co má a eh, zajistit bezpečnost potravin. K tomuto tématu se určitě ještě mnohokrát vrátíme. Už jste slyšeli, že klonování bude vyloučené, ale eh, zatím je tady eh, v rámci nových potravin do budoucna bude vyloučené. Důležité jsou také eh, termíny, takže eh, návrh stanoviska projednáme 6. října, pozměňovací návrhy potom do 10. října. Stanovisko bude přijato 5. nebo 6. listopadu a na zasedání výboru. Jak už jsem říkal, eh, v vlastním, tedy v příslušném výboru to bude na Envy, to bude 24. listopadu, takže je to eh, poměrně nabitý harmonogram. A, a eh, žádám též pana koordinátora de Castra, aby to též komunikoval ještě paní eh, poslankyni, která připravuje eh, stanovisko. A teď další, eh, tedy končím projednávání tohoto bodu. Děkuji zastupkyni komise. Děkuji vám všem a, a teď další věc a sice nová lesnická strategie. Máme tady sdělení komise. Bylo to eh, vydáno 20. Eh, září minulého roku. Minulého roku říkám. Nová evropská eh, lesní strategie nebo strategie v oblastní lesnictví má navázat na strategii z roku 98 a také jejím cílem je společně hospodařit, nebo společně přistupovat k hospodaření v lesích a vychází to z eh, vlastně eh, z trvale udržitelného eh, lesního hospodářství a z multifunkční role lesů. Já tady vítám představitele komise, pane, pana Longa, který za komisi představí toto sdělení. Zároveň bych vás informoval, eh, že náš výbor se rozhodl na posledním zasedání eh, vydat k, eh, tedy zprávu z vlastní iniciativy k této nové strategii. Jejím zpravodajkou bude paní Kestinger. A teď dám slovo zástupci komise, aby nám sdělení představil. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji, že jste nás pozvali, abychom představili sdělení komise o lesích. Podle nás je to strategický materiál a to především v rámci eh, politiky rozvoje venkova, k čemuž se vrátím během prezentace ještě. Takže 40 plochy Evropské unie jsou lesy. Eh, takže je to klíčový ekosystém a zdroj bohatství a zaměstnanosti na venkově. A eh, naše mm, les, naš, le, politika eh, hospodaření s lesy je sice v kompetenci členských států, ale přesto je zde velký zájem, abychom vytvořili jasný soulad mezi komunitárními politikami, které ovlivňují lesnictví a národními politikami. Ano, vlastně členské státy eh, eh, souhlasí se s těmito společnými cíly, které se týkají lesů a jejich budoucnosti. Kromě toho lesy jsou eh, i důležitým prvkem evropské politiky, protože to ovlivňuje změny klimatu, rozvoj venkova, životní prostředí a energetickou politiku. Takže podle tohoto scénáře mm, členské státy mají za to, že je třeba, abychom měli evropskou strategii, abychom vytvořili jasný eh, vztah mezi národními politikami a různými komunitárními politikami. A z tohoto důvodu E, komise připravila tuto novou strategii, která by měla posílit koordinaci mezi komunitárními politikami spojenými s tímto odvětvím, která by měla přispět k jejich koherentnosti a která by měla i vytvořit synergie s jinými odvětvími, která ovlivňují hospodaření s lesy. A samozřejmě také i e, e, komise by měla i předložit takový referenční dokument, eh, který by byl referencí pro eh, vnitrostátní politiky členských států. A my jsme již měli předchozí strategii eh, z roku 98. Ta se opírala o spolupráci mezi EU a členskými státy a vycházela z principu subsidiarity, sdílené odpovědnosti a vytvářela akční rámec pro obor lesnictví. Nicméně nový rámec se jeví jako nutný, protože musí reagovat na čím dál větší tlak, který eh, existuje v oblasti lesnictví a který bude mít i dopad na politiku Eh, sociální, společenskou, protože došlo k velkému vývoji za posledních 15 let. Politika změn klimatu, energetika, to jsou dva příklady politik, které se hodně v posledních letech rozpracovaly s tím, že zde existují velká očekávání od našich zů. Třeba lesní eh, dřevěný biomasa představuje více než polovinu všech obnovitelných zdrojů, které Evropská unie má. Lesy absorbují více než 10 emisí eh, skleníkových plynů eh, z ostatních eh, ekonomických odvětví, takže lesy hrají významnou roli. Nová strategie i hovoří o udržitelném hospodaření s lesy a o multifunkčnosti, což je základní princip pro hospodaření s lesy. Tento princip je o to významnější v kontextu rostoucí poptávky po lesích, respektive výrobcích ze dřeva jako lesní biomasa, což je zdroj energie. A z tohoto důvodu strategie hm, sleduje střednědobé cíle, abych to zkonkretizoval, je to horizont 2020, a to tak, aby všechny lesy v Evropské unii byly spravovány podle principu udržitelnosti a aby Evropská unie přispívala tak k propagaci udržitelného řízení a k snižování deforestace na planetě. Což umožní, abychom přispěli k tomu, že nalezneme rovnováhu mezi různými funkcemi, které lesy plní, abychom reagovali na poptávku a abychom i poskytovali ekosystémové služby a také i tím přispějeme k tomu, že vytvoříme základ pro to, aby lesnictví a e, vlastně celý ten dodavatelský řetězec s tím spojený byl konkurenceschopný a byl v souladu s takzvanou bioekonomikou, biohospodářstvím. Abychom splnili tyto cíle, tak strategie také identifikuje osm prioritních oblastí, které jsou propojeny. Eh, tak abychom skutečně eh, reagovali na poptávku společnosti, co se týče rozvoje venkova, na konkurenceschopnost, ochranu životního prostředí a změny klimatu, tak proto je nutné, abychom zlepšili i eh, stav našich znalostí, abychom podporovali inovaci, vědu, výzkum a více se snažili proto, abychom zlepšili koordinaci a komunikaci. Konkrétně i nyní, abychom splnili tyto cíle v horizontu roku 2020 a proto, aby tato strategie skutečně ovlivnila naše politiky, abychom byli v souladu s principem udržitelného hospodaření s lesy, tak proto je nutné, abychom v oblasti udržitelného hospodaření, abychom si stanovili ambiciozní eh, průkazné cíle, které bychom aplikovali v různých eh, kontextech nezávisle na finálním užití lesní biomasy. V těch prioritních oblastech eh, rozvoje venkova, tak tato strategie podporuje používání lesů ve smyslu udržitelnosti a mm, tato opatření by měla tedy podporovat vysazování lesů, měla by i preven, být prevencí požáru, měla by zlepšovat, e, zmodernizovat technik, technik, techniku, která se používá v lesích. A protože lesy to je velký zdroj Evropské unie a členské státy by tedy měly e, využít možnosti, které představuje nový právní rámec, rámec rozvoje venkova. Komise skutečně hodlá e, vyhodnotit tato opatření, a to v příštím roce, tak abychom mohli zlepšit e, příspěvek těchto opatření k rozvoji venkova. A teď pokud je o organizaci koordinace je nutné zlepšit eh, eh, diskuzi v Evropské unie. Eh, stávající struktura řízení zprávy ta se opírá, no, na, opírá o existenci stálého výboru, ale tento stálý výbor by měl být využit jako fórum pro diskuzi o všech otázek spojených s lesy a i pro koordinaci evropských aktivit a aktivit členských států v oblasti lesnictví. A nicméně je třeba tedy ještě vylepšit tuto činnost, abychom garantovali i to, že e, se vezmou do úvahy příspěvky jiných politik, jako je politika boje proti změnám klimatu nebo jako je biohospodářství. E, tato e, pracovní skupina pro lesy bude hlavní platformou, kde budou mezi sebou jednat různé dotčené orgány, zástupci a budou tedy tam zkoumat otázky spojené s lesnictvím a s udržitelným hospodařením. A na základě rady, závěru rady, které byly přijaty nedávno, tak komise do, na, do začátku roku 2015 připraví návrh, konkrétní návrh akčního několikaletého plánu pro aplikaci této strategii s tím, že budeme se opírat o priority stanovené již a tento plán zlepší i koordinaci a i zlepší to, že budeme moci lépe eh, potom monitorovat implementaci a eh, dělat bilance a ten bude tedy potom revidován do roku 2008, kdy vyhodnotíme pokrok eh, a výsledky aplikace. Máme samozřejmě velká očekávání od rozpravy ve vašem výboru a v parlamentu a tudíž Eh, budeme věnovat obzvláštní pozornost eh, všem příspěvkům, eh, které vyplynou z této rozpravy, proto abychom mohli potom dodržet doporučení formulovaná vaším parlamentem. Děkuji, pane předsedo. Bardzo děkuji. Děkuji. Chtěl bych poděkovat pan, Longovi, zástupci komise, a teď můžeme tedy zahájit diskusi. Nejprve paní Kastingerová. Děkuji, děkuji pane předsedo a děkuji také zástupci komise panu Longovi za tuto prezentaci. Já si vzpomínám, že v prosinci loňského roku jsme k tomu měli tu eh, úvodní diskusi. Uh, Eh, o eh, strategii rozvoje lesů v Evropské unii. Ale vzhledem k tomu, že eh, teď máme nový parlament, tak ta práce se nedokončila a teď tedy můžeme začít znovu. Myslím si, že je velice dobré, že se vracíme k tomuto tématu a e, že můžeme vycházet z toho, co již máme k dispozici. E, Rada přijala své závěry v květnu e, také ECOSOC nám předložil svá doporučení, která máme k dispozici a teď tedy máme možnost se k tomu vyjádřit i my. Myslím si, že jedna z věcí, která zazněla naprosto jasně od představitele komise, je to, jak je lesnictví mimořádně důležité. Eh, hlavně také biomasa, eh, která pochází z lesů. To je věc, která je mimořádně důležitá. 42% se využívá pro výrobu energií. Eh, a to pochopitelně představuje obrovskou část produkce energii, čili nezapomínáme i na to, jak důležitá je ta biomasa. Lesnictví je zcela určitě mimořádně důležitým sektorem a to nejen z jednoho jediného důvodu. A navíc je to <clears throat> sektor, který nabízí obrovský potenciál. E, ze zpracování dřeva pochází 7 HDP a e, lesnictví také zajišťuje celou řadu pracovních příležitostí, takže je potřeba také vycházet z této dimenze. Kromě toho existuje i mezinárodní dimenze eh, eh, lesnictví, což je věc, kterou bychom také měli mít na paměti. Myslím si, že je velice dobré, kdybychom eh, přistupovali ke všem těmto otázkám lesnictví z, na základě subsidiarity. Pochopitelně každá země je jiná. Ehm, každá země má jiné meteorologické podmínky a tak dále. Eh, zcela jistě existuje celá řada věcí, které můžeme koordinovat, které můžeme nějakým způsobem dělat společně, ale přesto si myslím, že každý členský stát má mimořádně důležitou úlohu pro další rozvoj eh, lesnictví, jak říkám, na základě subsidiarity. My jsme začali o těchto věcech hovořit eh, v loni, jak zde již zaznělo, a je dobré si uvědomit, jak, eh, důlež, jak, eh, jak je důležité, že si teď uvědomujeme význam lesnictví. Chtěla bych zmínit několik kontroverzních věcí, o kterých bychom měli tady v rámci výboru hovořit. Je to například kaskádovité využití dřeva tam jsou různé pohledy. Já si myslím, že důležitá je efektivita využívání zdrojů, ale žádným způsobem, eh, žádným způsobem nemůžeme připustit i logické eh, šarvátky. A tady bych také eh, poukázala na oblast ochranou vlastnictví. Já jsem si jistá, že zde musíme chránit především soukromé vlastníky lesů. Eh, potom je tady druhé téma a sice eh, ten lesní informační systém nebo lesnický informační systém evropský. Dohodli jsme se, eh, že je toto správné a důležité a ráda bych se zeptala komise, do jaké míry, zejména v oblasti financování, je už projednáno a jaké jsou tam tedy vyhlídky, že to bude už fungovat ten eh, evropský lesnický eh, systém, eh, tedy kdy bude zaveden. A potom třetí poměrně kontroverzní bod jsou kritéria pro trvalé udržitelný trvalé udržitelné lesní hospodářství. Musíme zde zabránit Eh, problémům. Ono se často paralelně pracuje a překrývají se eh, ty předpisy. Na národní úrovni jsou kolikrát jedny předpisy eh, a na evropské úrovni jiné a ty se částečně překrývají a částečně ne. Ta kritéria trvalit udržitelnosti a indikátory tak, jak jsou teď k dispozici, myslím, nejsou dostatečně vyzrálá a mm, vlastně nedají se ani dostatečně pochopit. A v rámci Evropské lesnické úmluvy eh, se vlastně také vyjednává, takže musíme se snažit nezavést nějaký instrument, který by sám o sobě potom už eh, v důsledku byl eh, zastaralý. A nemyslím si proto, že by bylo nezbytné, aby komise jsem vlastně dala do toho nová kritéria. Potom jsou tady několik, je tady několik dalších dat, a sice plán implementace komise, pokud vím, tak už komise na té implementaci nějak pracuje. Možná, že byste nám mohli k tomu eh, říct něco podrobnějšího. A jenom eh, stručně tady udělám reklamu sama sobě. My eh, znovu zakládáme meziskupinu pro změny klimatu, biodiverzitu a trvalé užitelný rozvoj. A také chceme udělat meziskupinu pro trvalé udržitelné lesní hospodářství a ráda bych vás, kolegové a kolegyně, pozvala eh, do této skupiny. Těším se na konstruktivní spolupráci a těším se eh, na vaše příspěvky. Eh, paní poslankyně, vy jste zpravodajkou, proto jsem nelimitoval vaše vystoupení, ale máme 20 přihlášek do debaty a poprosím každého o minutu a půl až dvě minuty. Rád bych vás informoval, že 5. listopadu budeme mít slyšení této věci. 3. Eh, prosince se bude projednávat eh, návrh zprávy a proto eh, prosím omezte se hlavně na otázky, protože čas na podrobnější rozpravu bude do budoucnosti. Bude v budoucnu. Takže prosím, dodržujte řečnickou dobu. Teď paní poslankyně Miller. Eh, dámy a pánové, mnohokrát děkuji. Eh, zatím eh, les nebyl součástí římských smluv, protože jsme v evropských zemích měli tak odlišné struktury. Když se podíváte na Německo, tak je tam nejvíce lesů v Evropě. Máme 2 miliony vlastníků soukromých lesů mě, pro mě je důležité ochránit tuto eh, soukromou eh, vlastnickou strukturu a eh, zachovat práva těchto soukromých vlastníků. Já, když si čtu ten návrh, tak to vidím docela kriticky, protože tady jsou nějaké hospodářské plány, bude se tady něco kontrolovat a já jsem si docela jistá, že jednou to skončí nějakým plánovaným hospodářství a to rozhodně nemohu podpořit. Já chci, aby eh, sebeurčení eh, vlastníků prostřednictvím motivace a mobilizace eh, tady bylo, protože jinak ten kulturní les, který máme, nemůžeme zachovat v jeho rozmanitosti. Proto tohle, tohle udržitelné lesní hospodářství není nic nového. Von Karlovic už to zavedl před třemi lety a řekl, že rychlý zisk ničí eh, klid lesa. A eh, my vlastně eh, všechna ta združení lesních vlastníků už něco takového zohledňují. A máme tedy takový dobrý, dobrou předlohu, kterou může zbytek Evropy někde jinak prosazovat lépe, než prostřednictvím této předlohy tohoto návrhu. Potom je také, aby tam fungovala dobře myslivost a to se tady vůbec zatím nezohledňuje. Děkuji, paní poslankyně. A teď má slovo paní poslankyně Paulsen. Tak, herr ordförande, och det, när det gäller skogen så är det så oerhört viktigt när vi startar den här debatten Eh, ty lesy jsou, nám, eh, jsou velice důležité. Když se pouštíme eh, do debaty, musíme vnímat les jako celek se všemi výzvami, které to přináší. Například role lesa pro klima, role lesa pro přežití lidstva. To je ještě důležitější. A je to docela zřejmé, jak právě paní Miller říkala, že les je třeba vnímat obecně, globálně, ale jinak je to poměrně lokální záležitost. Takže ehm, eh, sice shodneme na obecných společných principech, ale v realitě, v každodenním provozu eh, hospodáření eh, s lesem se provádí na místní úrovni a musí provádět. Švédsky tomu říkáme, takže se to dá přeložit jako že eh, skutečný eh, les se přizpůsobí eh, dané lokalitě. To znamená, že musíme, musíte znát, jak to vypadá v dané lokalitě, jaké je tam mikroklima, jaká je tam situace, pokud je o vodstva. A nesmíte ovšem zapomenout, že les je také zdroj. Pro někoho je to, nebo je to jediný zdroj, který pro lidstvo je pouze pozitivní i z hlediska životního prostředí. To znamená, Eh, molekuly v lese jsou úplně stejné jako eh, ty molekuly v ropě. Les můžeme tedy eh, použít na nekonečně více účelů než jenom jako zdroj papíru nebo energie. Děkuji a teď paní poslankyně Nigel. Mein Name ist Neuchel. Já se jmenuji Neuchel, ale to nevadí. Chtěla jsem říci dvě věci. Jsou samozřejmě eh, eh, oblasti, které můžeme dobře upravit na národní úrovni a už teď jsou dobře upraveny, ale jsou také některé výzvy pro les, zejména s ohledem na klimatické změny, které eh, stále například, například ty stále rostoucí teploty, škůdci v lese, například podívejte se tady na kůrovce a, a nebo e, vymírání e, jasanů. E, to je prostě všechno, čím se musí poměřovat ta evropská lesnická strategie. To znamená věci, které můžeme společně řešit. Já jsem velice ráda, že se tady hovoří o informačním systému, tam jde o sběr informací a o jejich zpřístupnění pro všechny. Také bych si přála, abychom eh, zařešili otázky eh, ztráty živin v lese, protože nemáme tady jenom pozitivní bilanci, ale máme tady také ztrátu eh, živin v půdě. A důležité je, aby tohle pokrýval i ten informační systém. A ty dvě konkrétní otázky. První otázka. Vnímá komise ten problém mezery v lese, toho, té propasti, toho nedostatku v lesa? když eh, se tolik eh, dřevo používá i eh, na energetiku. Vnímáte to, že je tady nedostatečný, nedostatečně, nedostatek disponibilního dřeva? A potom nové systémy hospodaření, ty rychlopantáže, to jsou vlastně už ne úplně lesy, ale přistupuje se k ním jako les, k lesu. Děkuji. A teď poslankyně Garcia. Sí, gracias. Ano, děkuji. Myslím si, že eh, tato eh, strategie mm, evropského lesnictví, ta jasně ukazuje, že my zde eh, máme mm, velký problém s tím, že nám chybí seriózní evropská politika. Natura 2000 to úplně Eh, nefungovalo pro osoby, které žijí tedy eh, na venkově eh, a jejich rodiny, protože došlo ke zvýšení různých ekologických restrikcí, to znamená, mohli méně hospodařit na, svém, na svých pozemcích, což vedlo k rodinným problémům v řadě případů. A Eh, potom eh, těžba lesa. Samozřejmě na to je třeba se dívat z ekologického pohledu, ale i z ekonomického, protože pokud eh, lesní masa tedy by měla být strojem bohatství pro venkov, pro chovy a podobně, tak musíme umožnit těmto rodinám, aby tam vedli důstojný život a aby měli dostatečné ekonomické příjmy, protože z pohledu rozvoje venkova se na to dívat, to nestačí, protože často členské státy, a v tomto případě jsou to regiony, tak rozhodují, jakou část politiky rozvoje venková půjde na rozvoj lesů. U nás je to hlavně eh, na boj proti eh, požárům. Ale my musíme to udělat způsobem globálnějším, homogenějším, Eh, spravedlivějším, protože bez toho nebudeme mít jasnou lesní politiku. Takže to jsou dvě priority, které musíme mít, eh, tedy i eh, je to ta priorita, aby ty lidé, kteří tam žijí, mohli vést důstojný život. Děkuji. Pan Trábela. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Longo za velice jasné expoze vysvětlil jasně strategie, je to agenda, která prošla různými zákrutami již, protože Máme zde různé očekávání, společnost má očekávání, energetika, ekologie a potom je to velký problém oteplování klimatu. Ale i ekonomika. 3 miliony pracovních míst v Evropě. Mm, to se týká tedy zprávy lesů, lesnictví, ale s tím spojený průmysl, což je 3 eh, eh, HDP. To jsou 3 miliardy denně, abychom měli jasno. To toto představuje. A Eh, pan Longo o tom jasně hovořil. My máme na to stálý výbor a je třeba vědět, zdali bychom mohli nějak zlepšit toto, abychom vzali do úvahy všechny zájmy s tím, že eh, jsme teď na takové křižovatce a je třeba, abychom se podívali na to ekonomicky, ale i z pohledu udržitelnosti. To eh, není neslučitelné. Je třeba, aby ten sektor tedy byl řádně ošetřen evropskými strategiemi, ale nejenom evropskými, protože potom se o těchto strategiích rozhoduje lokálně. Paní Miller hovořila o soukromých vlastnících, kde jsou jich asi 2 miliony v Německu, ale potom i v jiných zemích máme často lesy ve správě státu, respektive eh, obcí nebo tedy nižších správných, eh, samozprávných eh, celků, jako v Belgii třeba obce hodně spravují lesy, takže tam také je třeba to si do uvahy. A potom taková teď reklama na konci. Tento týden Eh, se, eh, se eh, koná tedy Wood Day a tady na esplanádě máte Wood Box, je postaven takový kiosek, já vás vyzývám, abyste ho navštívili a podívali jste se jakou hodnotou je tento sektor eh, a jak vzkvétá ekonomicky. Takže mm, samozřejmě s tím, že musíme mít na paměti i ostatní cíle, které musí les plnit. Děkuji. Bardzo děkujeme za zaprošení. Děkuji. Eh, děkujeme i za eh, pozvání. A teď pan Dantan. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat komisi za prezentaci zprávy. Myslím si, že les v Evropě Eh, to je takový svět paradoxů, poněvadž jednak máme lesy, které se snadno hm, hm, těží, možná se eh, těží příliš. A potom zase na druhé straně to jsou lesy, kde se těžko těží, takže nejsou těženy, nejsou využívány. Na jedné straně eh, vyvážíme tedy dřevo do Číny, která v podstatě plení naše lesy a potom Čína nám posílá zpátky. Hmm E, nábytek nebo tedy prostě zpracované výrobky ze třeba. A já lituji, že v tomto sdělení komise tam spíše je to takový přístup založený na různých limitacích e, spojených s otázkou tedy udržitelnosti samozřejmě, ale je tam málo pobídek a podpory evropskému lesnickému sektoru. A pokud eh, máme jeden sektor, kde bychom měli hodně tedy eh, investovat, je výzkum eh, v oblasti lesů, protože teď změna klimatu pro nás znamená velké výzvy a nové, če, musíme čelit novým tedy škůdcům, parazitům a je třeba tedy posílit výzkum. Děkuji. Pan posel Agniu, pane pošle. Pan poslanec Agniu. Well, the title of the Eh, hovoříme zde o evropské eh, strategii. Eh, zdá se, že z toho vyplývá, že Evropská unie má kompetenci nad lesnictvím, ale lesnictví přece je v rukou členských států. Proč tedy vlastně tyto věci tady diskutujeme? Jestliže se podíváme zpátky o tři, o čtyři roky, Eh, tak eh, v té době jsme měli obrovské problémy. Eh, importovaly se sem nejrůznější choroby stromů. O co tedy jde v této strategii? Eh, eh, musíme se snažit dosáhnout těch cílů 2020 20, eh, do roku 2020 musíme mít asi 50%, 5% energie produkované z biomasy a tak dále. Přitom to potřebuje asi pětkrát více energie vypěstovat všechno tuto biomasu, takže je potřeba, abychom měli eh, celé více eh, lesů eh, v Evropě, protože jinak do roku 2020 budou všechny stromy zkrátka pokáceny v Evropě, abychom měli dost bio masy. Kromě toho se pěstují stromy, které rostou rychle, to znamená, máme tady monokultury a Kromě toho je potřeba také vzít v úvahu to, že půda je omezená Eh, a myslíme si, že tady existuje skutečně obrovská konkurence ve využívání půdy a je to věc, kterou by měly dělat členské státy. Děkuji, Oui, merci, eh, le président. No, děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval panu Longo za zprávu a za způsob, jak eh, řešit otázku propojení energetiky a změn klimatu s tím, že musíme tedy především mít na paměti udržitelnost a to, že les plní několik funkcí. Mm, Tady bych chtěl doplnit to, co řekli kolegové, přidat dva aspekty. Za prvé je to aspekt e, vzdělávání. Vy jste hovořil o tom, že je třeba koordinovat se, ale potom, jak řekl pan Dantén, je zde, zde v Evropské unii máme velice různorodé lesy a i velice různorodě se s nimi hospodaří a především u středozemí, středozemního moře, ve středomoří tam, e, v oblasti lesnictví a v těch různých segmentech často tam e, dochází k takovým distorzím, e, protože tam chybí Eh, harmonizace, takže eh, tam není žádný soulad eh, při hospodaření s lesy. A je třeba tedy školit, vzdělávat všechny ty, kteří mají co s lesy dočinění, ať je to, ať je to samotná těžba, tedy ti ti dřevaři, dřevorubci, ať jsou to ti, kteří potom zpracovávají a potom je to výzkum a je třeba tedy racionalizovat výzkum na Evropské eh, unii a především eh, výzkum škůdců choroby lesu. Eh, teď my tedy máme problém tedy choroby, které napadají především kaštany na jihu a to je velký problém. Teď šíří se to velkou rychlostí, takže je třeba, abychom se zaměřili na toto a jak i zde jsme slyšeli, výzkum rozvoj, inovace, abychom pracovali na nových příležitostech na trhu, i, aby i eh, tedy lesnictví jako obor mělo svá odbytiště. Děkuji, paní poslankyně McIntyre. Paní Thank you, Mr. President. I'd like... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat komisi a eh, zpravodaji za ty poznámky a také za tu prezentaci. Pochopitelně, že lesnictví je velice důležité téma pro nás zde a to cel, v celé Evropě, ale je to také oblast, která je mimořádně náročná Eh, na jedné straně eh, Evropská unie nemá vlastně žádné formální kompetence jednat, ale na druhé straně celá řada eh, legislativy má obrovský dopad na rozvoj lesnictví. Ať už budeme dělat cokoliv na úrovni Evropské unie, vždy musíme respektovat princip subsidiarity. A musíme také eh, eh, uznat, že eh, zkrátka neexistuje jenom jeden, jeden jediný vzorec, který by byl pouštěný ve všech zemích. Existuje zde velká rozmanitost. Jinými slovy, potřebujeme lepší koordinaci, potřebujeme si vyměňovat informace a to jsou věci, které bychom měli uvítat. Eh, myslím si, a já bych to velice ráda viděla, eh, kdybychom měli lépe koordinované tyto informace také eh, v rámci komise a s komisí, tak abychom se vyhnuli duplicitě, abychom se vyhnuli různým konfliktům a také abychom se, a to je zásadní, vyhnuli dalším nákladům a dalším břemenům, která v podstatě toto by mohlo znamenat. Takže já vím, že v této oblasti je celá řada problémů. Já teď eh, eh, jsem zpravodajkou eh, ke zprávě, která se zabývá právě nejrůznějšími škůdci a proto si myslím, že je velice důležité, abychom i v této oblasti boje s těmito škůdci měli zajištěné příslušné informace a příslušnou koordinaci. Velice ráda bych se zaměřila také na uh, Eh, ty různé slabiny, které souvisejí eh, s tou legislativou upravující dřevo. Mě by docela zajímalo, eh, co myslí komise tím, že v roce 2015 bude revidovat vlastně efektivitu celého toho zařízení. Co tím myslí? Bardzo dziękuję pan. Děkuji, pan poslanec Glezus. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Myslím si, že um, eh, se vždy díváme, nebo máme tendenci dívat na lesnictví z hlediska ekonomického, ale nesmíme zapomínat ani na ten další rozměr, který s tím souvisí. Mám na mysli toto. Eh, lesy eh, čistí atmosféru, dávají nám kyslík a jsou mimořádně důležité pro celé lidstvo. Eh, nejen eh, tedy z důvodu nějakých eh, nízkých ekonomických důvodů. Kromě toho lesy také zabraňují povodním, protože vlastně fungují jako jakási houba, která absorbuje vodu a pak ji uvolňuje po delší dobu. To jsou věci, které jsou velice důležité, protože také brání erozi půdy. Potoky, řeky eh, většinou také mají své prameny v lesích. Um, Problém tedy eh, spočívá v tom, jestli dopustíme určitou nerovnováhu, jestli nepřevládnou eh, ty ekonomické aspekty. Já si myslím, že by bylo špatné eh, zapomínat na to, že existují i další dimenze a neměli bychom opakovat chyby, kterých jsme se dopustili v minulosti. Eh, hovořili jsme zde o znovu zalesňování, ale pochopitelně to není žádné, kouzlo. Jan já výslovně vítám, že Evropská unie se teď intenzivně konečně věnuje lesnímu hospodářství. Myslím si ale, že celá ta zpráva je tak trochu uh, zkratkovitá. Když se podíváme na rozmanitost od eh, Finska, Švédska, až po eh, středozemní moře, tak je jasné, že máme velmi odlišné lesy a velmi odlišné požadavky na ty lesy. A v celé téhle lesní strategii Myslím, že se e, příliš e, málo hovoří o ochranné funkci lesů a příliš e, mnoho o hospodářském využití. Ne, že bych měl něco proti němu, ale ve spoustě zemí už se využívají lesy příliš mnoho a tomu se musíme věnovat. A proto je nezbytné a naléhavé, aby Evropa eh, stanovila společně eh, kritéria pro trvalé udržitelné využívání. Jsou tady různé eh, známky certifikáty, které už označují, co to znamená trvalá udržitelnost. Nemusíme to vynalézat v Evropě. Například jsou tady standardy FSC, Eh, které se používají v řadě zemí. Na ty se můžeme odvolat. Ale já si myslím, že celá tahle strategie je příliš opřená o příliš málo prostředků. Tady jedna miliarda eh, ze všech 28 členských států na lesnictví oproti 40 eh, násobku do zemědělství. No, Myslím si, že tady je třeba přesně do výzkumu dát nějaké prostředky a potom také eh, musíme přistoupit k implementačním opatřením. Co to znamená, když nějaký členský stát nebude trvale udržitelně využívat své lesy? Co proti tomu může Evropská unie udělat? Zatím eh, eh, vlastně má svázané ruce. A paní Mör tady hovořila o plánovaném hospodářství. Eh, když se o něco Evropská unie eh, stará. Já eh, pocházím ze spolkové země, které, která má stát vlastněných 40% lesů a nemůžu říct, že kvůli tomu se s nimi hospodaří špatně. Nejenom privátní vlastnictví je velice je důležité. Děkuji, pan poslanek, poslanec Ren. Pane komisaři, máte slovo. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Jak všichni víme, neexistuje společná lesnická politika v Evropě a skutečně eh, musíme vycházet z principu subsidiarity, tak jak to tady zdůraznila například paní kstinger anebo paní Miller. Kromě toho ale víme, že existuje celá, že existuje nařízení, které se týká lesnictví a myslíme si, že ta nová strategie by měla vést k lepšímu lesnímu hospodářství eh, v Evropské unii, než tomu bylo v minulosti. Eh, měli bychom také posílit kohezi eh, nejrůznějších právních předpisů ehm, Eh, neznamená to vytvořit nějaké společné lesnické politiky, ale naopak by to mělo nám eh, umožnit využít potenciál udržitelnosti lesů, který v Evropě existuje. Já o tom něco vím, protože pocházím ze země, která má vůbec eh, nejvíc lesů. U nás více než 70 veškeré plochy naší země je zalesněné. Konkrétní akce eh, by měly eh, eh, podpořit pochopitelně další vývoj lesů v ekologickém slova smyslu a to všechno v rámci toho, čemu říkáme udržitelnost. Ale tato diskuse o udržitelnosti by neměla udusit ty možnosti, které tady máme, protože Evropa je jedna z oblastí světa, kde lesy se stále rozšiřují a já si nemyslím, že existuje eh, nějaká potřeba vytvářet eh, přísně závazná pravidla. Myslím si, že je dobře, že si komise vzala čas na to, aby eh, znovu projedná tyto věci. Jakékoliv vytváření priorit by v podstatě bylo v rozporu s základními ekonomickými principy a znamenalo by to posílení další byrokracie. Eh, takže místo toho já eh, skutečně podporuji eh, udržitelné využití materiálu, ale myslím si, že další regulace by vedla pouze k větší, k větší byrokracii a ničemu jinému. A nikdo by to neměl užitek. Proszę. Pan poslanec Des, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. kolegyně Miller už tady hovořila o Karlu von Karloviči. Eh, on v roce 1713 byl eh, eh, saský mm, mm, lesník, který poprvé hovořil o udržitelnosti, tvrdil, že nelze pokázat více stromů, než vysadit. V Německu se ovšem toho vlastně eh, mnohem méně kácí, než eh, dorůstá a nechci, aby se do toho eh, politika vlastně míchala. My ohrožujeme udržitelnost. Můj pradědeček, dědeček i otec hospodařili na hektaru lesa a tomu lesu se vždycky dařilo, aniž by do toho zasahovala komise a vydrží to i tak eh, dále. Eh, lesy jsou národní záležitost a ne evropská. Eh, evropská úroveň může podpořit tu národní úroveň, ale nepotřebujeme žádné velké plány a předpisy na evropské úrovni. Mám dost celých těch strategií. Podívejte se, Lisabonská strategie, strategie 2020. V komunistických zemích bývala pětiletka a takové strategie vedly k tomu, e, že se e, po tunách vyráběl e, papír, kácely se lesy a nakonec víte, k čemu to bylo. Já bych byl proto, abychom se stáhli a, prostě tam, kde se politika míchá do takových procesů, lesům to neprospívá a akorát to působí byrokracii. Pane poslanci, eh, eh, poslanče, já myslím, že můžeme ale chodit po lese, říká pan předseda. A, a teď eh, paní poslankyně Sandra. <laughs> Gracias. Děkuji. Já si myslím, že jakákoliv strategie pro naše lesy musí zachovat těch několik funkcí, které les plní. Společenský, tedy sociální, Eh, ekonomický volný čas eh, a tak dále. Jakákoliv ekonomická činnost, která se bude eh, provádět v lese, tak musí především doplňovat příjmy lidí pracujících na venkově. A za třetí je třeba garantovat i určité formy držby, respektive hospodaření, které existují v různých státech. Třeba v Galicii my máme třeba i Eh, lesy, se kterými hospodaří obce, které jsou ve společném vlastnictví. A já si myslím, že bychom neměli umožňovat vysazování lesů na půdě, zemědělské půdě, protože tím bychom ohrozili dodávky potravin. U nás je to v Galicii dost pra- eh, běžné. A dále bychom měli zakázat využívání eh, agrotoxických látek. látek. Zde se hovořilo o eh, vodách, které jsou kontaminovány, ale i my nemůžeme umožnit, aby docházelo k kontaminaci lesů na horách. Děkuji. Děkuji. Teď pan poslanec Loazo. Oui, merci. Ano, děkuji, pane předsedo. Jakožto francouzský poslanec, tak především my chceme chránit náš eh, národní i evropský průmysl a ten průmysl trpí nekalou soutěží ze strany azijských zemí, především Číny. Jak řekl pan Dante před chvíli, my vyvážíme eh, eh, prostě surovinu, kterou kupuje Čína a oni potom nám prodávají eh, zpracované výrobky. Nejkvalitnější dřevo v Evropě již nám bude chybět v Evropě a my jsme tedy, my jsme tedy tady zablokovali v roce 2009 těžbu těchto zácných dřevin a třeba ať je to dub nebo klobuk a e, vedlo to ke zvýšení cen této suroviny a například francouzská vláda teď tedy e, navrhuje kvóty, které se týkají těžby těchto dřevin a my tedy e, a přitom Číňani dováží naše dřevo a tam ho potom zpracovávají a Azie je hlavní výrobce, tedy parket a nábytku na světě, což znamená, že v Číně v podstatě mají na tom velké zisky. A mm, my bychom měli tedy bojovat proti protekcionismu. E, Asie třeba e, i Čína tedy e, uvaluje tedy 8% na surovinu, 10 na 18% na zpracované výrobky a třeba 100% na dovážené parkety. A mm, my nemáme žádné bariéry, které by zde existovaly. Takže v důsledku toho Francie a prostě Prostě eh, Evropa na tom tratí a co zbývá eh, je, že v podstatě eh, je v ruinách a my jako Francie třeba musíme více prodávat surovin než tedy zpracovaných výrobků a my jako obhájci suverénních států chceme tedy mít tedy strategie národní, které budou chránit národní francouzské lesy. Děkuji. Děkuji, pan poslanec Erikson. Eh, tak eh, Děkuji. Já si myslím, že je velice eh, dobré, že tady projednávám lesní hospodaření a hospodářství a budoucnost v této oblasti. Ale připomněl bych vám jedno. Lesní hospodářství ve Švédsku a Finsku, když se to srovnává s pěstováním eh, korkových dubů v, eh, Pursku, eh, v Portugalsku nebo olivových hájů v Řecku, tak je to hodně odlišné. Takže musíme velice bedlivě postupovat, obezřetně postupovat, když budeme ukládat něco takovouhle politikou, protože máme tady biologickou rozmanitost a, a to musíme zachovat. Pokud jde o eh, silnější zachování biologické rozmanitosti, tak tam můžeme toho dělat ještě eh, více obecného i konkrétního. Pokud jde o energetiku, myslím si, že komise a evropské instituce mohou obecně eh, přispět více k tomu, aby se biomasa používala na energii, ale efektivně, prosím. Jsou eh, eh, už příklady eh, správných postupů z různých zemí, velice rozličné. Potom průmyslové další zpracování, ušlechtění, zušlechtění. Konkurenceschopnost se může posilovat i v oblasti Eh, eh, dřevařského průmyslu a můžou se tam vytvářet pracovní místa do budoucna, i když se nebudou příliš používat merkantilistické principy, tak jak o tom hovořil francouzský kolega. Děkuji a teď pan poslanec Dorfman. Děkuji, eh, pane předsedo. Já si myslím, že je v zásadě dobré zamýšlet se nad budoucností lesnictví v Evropě, když to představuje tak eh, podstatnou eh, plochu evropského kontinentu a má to tolik eh, rozmanitých ploch, tedy úloh, například v prostor pro volný pohyb lidí a o odpočinek. Ale podívejme se také na ty vlastnické lesy. O tom tady hovořila zpravodajka Elizabeth Kestinger. Oni jsou tady také určité, určitá vlastnická práva a tam nesmíme narušovat. Čili musíme, eh, ten vlastník se musí eh, rozhodnout, eh, když je to jeho soukromý les, co se tam děje a co se tam nebude dějit. A potom jsem chtěl hovořit o otázce trvalé udržitelnosti. Pocházím z oblasti, kde máme spoustu horských lesů a tam to využívání často není jednoduché. A z hospodářských důvodů je to někdy obtížné, ale je to trvale udržitelné velký problém udržitelnosti eh, je, ne, že se to používá příliš mnoho, ale že se to používá příliš málo, že se tam vlastně nesklízí zelé dřevo. A eh, v hospodářských eh, občičných oblastech se musíme postarat o to, aby se dalo eh, to hospodářsky využívat tam, kde je drahá doprava. Třeba pan Hoisling tady hovoří o možné certifikaci. Ono to už vlastně existuje. Já jsem ve své předchozí profesní dráze eh, zažil, kolik peněz tyhle certifikační organizace inkasují. Tam vlastně nejde eh, nic než o certifikační systém, a systémy, které prostě už jsou dlouho jsou zavedené, jsou to systémy trvalé udržitelnosti a nelze zavádět nějaký nový, nový systém, aby na tom ještě pár lidí si přivydělalo. To si myslím, že to rozhodně eh, nemůže přispět k rozumnému lesnímu hospodářství. Děkuji, pan, eh, pan poslanec Roper. Děkuji. Eh, iš tikrųjų, manau, kad klausimas labai svarbus to téma je velice důležité nejenom pro eh, konkrétní zemi či region, ale vůbec pro celou Evropskou unii. Je správné, že eh, se eh, nepokoušíme nějak urychlit přijetí strategie, chceme to všechno prodebatovat a mm, tato strategie by měla být maximálně užitečná a neměla by být pouze na papíře. Je třeba zdůraznit na další důležitý aspekt, a to je různé využívání lesů. Je třeba nalézt nejlepší řešení pro všechny lidi, jak pro vlastníky i uživatele protože tady jsou ve hře různé zájmy a dochází k různým kolizím. Bylo by dobré, kdyby komise situaci, eh, zanalizovala situaci v různých státech, eh, v různých státech existují různá řešení. Některé státy hm, použí, mají velice liberální systém využívání lesu, jiné zase konzervativní. Bylo by dobré mít celkový pohled. Děkuji, pan poslanec Bogovič. Děkuji, pan poslanec Bogovič. Zanimivá téma, gozdarstvo. Eh, děkuji, děkuji za slovo. Eh, to téma je skutečně mimořádně zajímavé. Eh, ve Slovensku lesy pokrývají 60 celé plochy naší země. A 136 patří do zóny Natura Problém spočívá v tom, že lesy se dostávají do těch urbanistických částí země, což představuje eh, problém. Například máme problémy s medvědy, kteří se dostávají až do blízkosti osídlení. Ehm, eh, další problém eh, spočívá v tom, že lesnictví u nás eh, zaznamenalo bankrot. Eh, my nemáme problém s Čínou, ale s eh, jinými zeměmi, které od nás kupují dřevo. Zpracování dřeva představuje určité opět nebezpečí, protože pokud by ta, tento sektor zbankrotoval, tak potom bychom neměli dost klientů. Kromě toho si myslím, že musíme také zlepšit uh, propagaci eh, využití dřeva jako stavebního materiálu a měli bychom také eh, podpořit eh, výzkum, který se zaměří právě na nové výrobky na bázi dřeva. Myslím si, že zpracování dřeva je tedy sektor velice důležitý a právě tento sektor by měl se těšit podpoře ze strany Evropské unie, čili nejen vlastní těžba dřeva, lesního hospodářství, ale i zpracování dřeva. Děkuji, paní. Děkuji, eh, pane předsedo. V Nizozemském parlamentu eh, jsem vedla debatu o eh, takzvaném o, o následujícím tématu o, o označování, o značce efektivity. A dostali jenom ty firmy, které produkovaly trvaly udržitelně. A také jsme se dívali na příklady v Rakousku a jinde, kde něco takového. A já bych byla pro eh, takovou eh, ochranu nebo takovou známku kvality z eh, evropské úrovni. Často slýchám mm, vlastně kritiku, jako kdybych nevěděla, co se kde správně produkuje. Eh, kolega Alberdes eh, možná v Rakousku eh, to také zná. V Evropě máme dobře produkované dřevo a měli bychom být schopni vést debatu o tom, co je vlastně takové dlouhodobě udržitelné. Takže proto je tato debata velmi užitečná. Děkuji. Rekord to bylo za minutu a teď pan poslanec Melo. Děkuji. Muito obrigado, Sr. Sr. Presidente. Brevemente, eu gostava só de sublinhar que, muito embora esta comunicação trate abundantemente da importância económica da chtěl tedy zde navázat na ty poznámky o ekonomickém využití lesů a ti, kteří o tom hovoří, tak nehovoří o dopadu různých těch chorob a ekonomických důsledcích. Třeba u mě v Portugalsku my máme největší les a e, zde tedy e, e, zde je zde tedy velký problém s onemocněním Eh, kaštanů a i eh, na jihu Evropy dochází k eh, destrukci palem, také typem škůdců, který se šíří na jihu a mm, samozřejmě žádný les není bez vlastníka a ten vlastník, když nechce využívat les, tak se o to nestará a potom zde jsou všechny ty choroby a tady je třeba, aby Evropská unie poskytovala podporu a dříve lesy měly ekonomický eh, účel, který plnili, nyní les mm, v podstatě se takto tolik nevyužívá. A potom další aspekt eh, požáry. O tom se také dost nemluvilo. V Portugalsku každý rok eh, umírá spousta mm, hasičů a jich Evropě je zdecimován požáry. Požáry by měly mm, opět být předmětem celé kapitoly tady to je velice špatné pro naše dědictví. A také, také i e, ty původní druhy jsou tam nahrazovány jinými druhy, které dříve v Evropě neexistovaly. Například eukalyptus, který teď je e, na e, plochách, kde dříve vůbec nerostl. Děkuji a debatu uzavře pan poslanec Debegan. Statele membre și Eh, kolegové, vy víte, že jak členské státy, tak komise hrají velice důležitou úlohu při eh, využití nových eh, strategií lesnictví. Já se domnívám, že, tyto strategi- že tato strategie je strategie, která by měla být aplikována na celoevropské úrovni a přitom by měla vycházet z konkrétní situace v jednotlivých zemích a v jednotlivých lesích. Jeden z cílů této strategie je, aby komise a členské státy měly možnost vyhodnocovat a zlepšovat politiky týkající se dalšího rozvoje lesu. My víme, že do roku 2013 využití financí eh, pro potřeby dalšího rozvoje lesu nebylo příliš efektivní. Proto v dalším období 20, 2014 až 2020 bychom měli právě tento aspekt zlepšit a chtěl bych se zeptat eh, komise, jakým způsobem to chtějí dělat a jestli uvažují o lepší spolupráci mezi členskými státy, která by eh, tato opatření posílila. Děkuji a měl bych také jeden eh, komentář. Hovořili jsme o tom, že eh, soukromé vlastnictví lesů je svaté a pokud se tam děje něco špatně, tak pořád budeme hovořit o této svátosti a nenarušitelnosti. Myslím si, že i tady je třeba uvažovat. A teď poprosím zástupce komise, aby stručně zareagoval. Jak už jsem říkal, do budoucnosti se k tomu, to budeme eh, násob, mnohokrát eh, se ještě vracet k tomu tématu, protože máme eh, tady ještě projednání zprávy a také slyšení. Máte slovo. No, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat poslancům za bohatou diskuzi a za náměty které určitě mm, ještě promyslíme, a to především zde se chci obrátit na paní Kostinger eh, a na to, že eh, a chce bych chtěl říci, že komise samozřejmě i po této rozpravě ještě přinese další upřesnění. A já Potom eh, zde bych navázal na určité eh, připomínky, které jsme slyšeli a zaměřím se na ty zásadní, a to především na otázku kompetencí, komunitárních pravomocí v oblasti eh, lesní strategie. Je zřejmé, že zde my nechceme si uzurpovat nějakou novou pravomoc, která by snad nebyla zakotvena ve smlouvě. Ne, my chceme nalézt nástroj, nebo spíše takovou platformu pro výměny, tak abychom mm, mohli zajistit lepší koordinaci různých politik komunitárních, které se dotýkají lesů a abychom mohli i e, vytvořit lepší vztah mezi těmito evropskými politikami a národními. Takže o to jde v tomto sdělení a vůbec naším záměrem není rozvíjet nějaké nové parametry nebo vytvářet nové systémy, které by nebyly slučitelné eh, s nároky a požadavky sektoru. Ne. A eh, zde bych k tomuto návrhu chtěl se zaměřit na jeden odkaz, který jsme slyšeli, a to vytvoření kritérií a ukazatelů. A zde eh, my, mm, samozřejmě to je téma, kde se snažíme navázat na ukazatele, které máme zakotveny ve Forest Europe. A potom s našimi experty zjistíme, zda lze co zlepšit, zda je vhodné eh, něco zlepšit eh, nebo udělat něco jinak. Ale to je, eh, ale s tím, že budeme respektovat subsidiaritu a mm, požadavky sektoru. Dále, pokud jde o systém, informační systém FIS, zde připomínám, že my jsme již zahájili přípravné práce eh, i díky iniciativě parlamentu a pracujeme na tom naše Joint Research Center, naše výzkumné centrum, na tomto pracuje. A zde je to činnost, která již byla zahájena a která určitě bude reagovat na vaše požadavky. Myslím si, že také jsme slyšeli další zmínku. To, myslím, byl pan Des, který zmínil princip udržitelného lesního hospodářství a on e, e zde samozřejmě zcela souhlasíme s touto filozofií a snažíme se zvýšit e, Eh, právě zlep, eh, zintenzivnit eh, diskuzi o tomto zásadním principu. Další obecná obava, se kterou zde souhlasím, a to jsme tady hodně slyšeli, je to otázka výzkumu. Myslíme si, že máme k dispozici určité významné prostředky mm, výzkumu a tady především je to Horizont 2020, kde již existuje tato příležitost posílit eh, ty různé možnosti výzkumu a také i můžeme mít další nástroje, a to především eh, náš systém šíření inovací a díky tomu můžeme i eh, určitě reagovat na některé obavy zde vyjádřené dnes. Také i zároveň bych chtěl připomenout, že finanční zdroje, pokud o finanční zdroje, tak eh, my nemáme specifické finanční zdroje, které by byly vyčleněny na toto sdělení a asi ani nejsou nutné, ale existuje, existují finanční zdroje v jiných politikách, a které by mohly e, e, řešit tyto požadavky. A také i, jak jsme slyšeli, problém e, lesu je problémem, který se potom mm, vykládá, interpretuje na úrovni místní či regionální. A zapadá to do naší politiky rozvoje venkova. Tam máme programy, o těch se teď jedná s členskými státy a možná tam lze uvolnit významné zdroje pro eh, program Natura v oblasti lesu. A také bych chtěl anticipovat tady lehce, anticipovat to, co asi bude potvrzeno v příštích měsících a máme dojem, že regiony, kraje v členských státech budou mít zájem o tyto aktivity a také připomínám, že Horizont je dalším nástrojem výzkumu a také máme další nástroje eh, pro inovace. Pane předsedo, já bych tady skončil. Děkuji ještě jednou za zájem zde v rozpravě vyjádřený. Děkuji. Děkuji. Já vám také děkuji eh, ani nebylo možné a, a, a třeba a, zabývat se konkrétními problémy. Jak už jsem říkal, 5. listopadu bude slyšení projednání návrhu zprávy 3. prosince a tak dále, tak dále. Takže k tématu se ještě budeme vracet. Mohu říct, že když jsme hovořili o tom, že e, les je brána do přírody, tak to bylo takové dobré odreagování se od e, toho předchozího tématu a, a sice nových potravin. A teď e, další věc. A sice potírání nepoctivých a ještě pan Belder. Ještě pan Belder chtěl něco říct, prosím. Děkuji. Já jsem, pane uh, předsedo, jenom velmi eh, stručně. Já jsem se chtěl jenom přihlásit do té, přích, eh, do té nadcházející debaty, takže doufám, že uh, jste si mě všiml brzo a budu někde na začátku seznamu. Už, už pan zabral głos. Tak už jste si vlastně uh, vzal téma, tedy uh, vzal slovo. Takže teď boj proti nekalým obchodním praktikám mezi podniky v rámci potraveného řetězce. Ehm, máme tady sdělení z 19. července a jeho eh, cílem eh, je eh, přispět k debatě o vztazích v potravinářském řetězci a o rovnoměrném rozdělení nákladu a výnosu. A já teď eh, poprosím eh, zástupce komise. A jak jsem říkal, v, eh, v 11.30 musíme skončit. Když bude příliš debat, tedy přihlášek do debaty, tak přerušíme debatu, protože potom vydá koordinátoru. Takže teď dám slovo zástupci komise a poprosím o stručný úvod. Eh, děkuji, děkuji, pane eh, předsedající Jsem eh, velice potěšena tím, kolik lidí se přihlásilo o slovo, takže se zdá, že budeme mít velice živou diskusi. Jsem velice ráda, že zde mohu sdělení komise eh, přednést. Jedná se o boj proti nekalým obchodním praktikám. Jsme velice rádi, že váš výbor má zájem o toto téma, protože pochopitelně víme, že primární výrobci a zemědělci hrají mimořádně důležitou úlohu v celém tom potravinovém řetězci a pochopitelně jsou závislí na velkých obchodních partnerech. Z toho vyplývá, že jsou velice zranitelní v případě, že, eh, že dochází k nekalým obchodním praktikám. Ta sdělení bylo přijato v červenci, eh, hovořilo se tam o plusech a mínusech, hovořilo se tam o mnoha eh, zákrutách, hovořilo se také o tom, že proběhly diskuse na půdě různých komití. Je to téma velice komplikované, jak všichni víte. Víte, že zainteresované strany se na nás obracejí žádosti, aby se to nějakým způsobem řešilo. Pan komisař udělal to, co slíbil, to znamená, že eh, eh, bylo zformulováno toto sdělení, kde hovoříme o tom, jaká je současná situace, hovoříme o tom, co bychom s tím chtěli dělat, jak z krátkodobého, tak z dlouhodobého hlediska. Eh, předtím, než budu hovořit o vlastním obsahu tohoto sdělení, měla bych zdůraznit to, že toto sdělení je adresováno všem, které to, to zajímá, to znamená účastníků na trhu, také eh, nejrůznější iniciativy, eh, které zastupují různé zainteresované strany. Týká se to také komise vlastně a členských států. V komisi si myslíme, že eh, jen pokud budeme všichni spolupracovat, tak můžeme se dobrat nějakých výsledků. Jedná se o tři pilíře. Za prvé je to iniciativa týkající se toho dodavatelského Eh, řetězce dále, potom je, se to týká takzvané optimální praxe a to v celé Evropě a za třetí potom prosazování těchto věcí na úrovni vnitrostátní. Za prvé tedy ta iniciativa týkající se celého toho dodavatelského eh, řetězce. To je velice důležitá iniciativa, tak jak je to uznáváno mnohými, včetně vašeho výboru. Komise je si toho vědoma a eh, říká, že je to jakýsi začátek práce v této oblasti a je důležité, aby co nejvíce zainteresovaných stran se k tomu přihlásilo. Víme, že již se k tomu přihlásila celá řada velkých hráčů, ale doufáme, že se přihlásí také menší hráči, eh, kteří se připojí k této iniciativě. Eh, v komisi jsme si vědomi toho, že tento eh, výbor eh, upozorňuje na určité slabiny v celé této iniciativě. Také zástupci zemědělců se zatím nepřipojili k této iniciativě. To je další slabina. Není to snad proto, že by zemědělci nechtěli nacházet s námi řešení. Naopak, ale nemyslí si, že by tento rámec byl efektivní a také se nedomnívají, že by zajišťoval dostatečné nezávislé prosazování. Proto jsme se také soustředili na tu otázku prosazování a to třemi prostředky. Za prvé e, zdůrazňujeme to, že potřebujeme e, široké přijetí těchto principů a to v celé Evropské unii hovoříme o tom, jaké jsou ty minimální principy, které by se měly projevovat v celém tomto, eh, eh, v té, této oblasti. Doufáme, že to všechno bude platit v celé Evropské unii. Vy víte, eh, že celý ten řetězec trpěl celou řadou skandálů v minulosti a doufáme, že tyto věci budou akceptovány v celé Evropské unii. Naše diskuse s dalšími zainteresovanými stranami skutečně zdůraznily potřebu prosazování těchto věcí. Potřebujeme mít věci, které by skutečně zabránily vzniku těchto nekalých nekalých praktik. Eh, často eh, hovoříme o takzvaném faktoru strachu, ale jde o to, aby ty akce skutečně byly efektivní. A i když budou naše úmysly nejlepší, ty dobrovolné iniciativy eh, mohou zajistit pouze nezávislé prosazování. Čili komise v, té, v tomto sdělením žádá členské státy, aby se podívali na to, jakým způsobem jsou tyto věci prosazovány, jak efektivní jsou mechanismy, které používají. Eh, eh, hovoříme zde konkrétně o dvou věcech. Za prvé, že potřebujeme mít eh, zajistěnou důvěrnost u jednotlivých firm a za druhé možnost existence nezávislých orgánů, které by prováděly šetření. Hovoříme také o klíčové otázce, a to jsou sankce, což je pochopitelně, které jsou součástí každého efektivního mechanismu. To jsou tedy ty prvky, o kterých jsme hovořili se zemědělci, pokud členské státy by nám mohly poskytnout určité garance toho, že tyto věci skutečně provádějí, potom by asi e, všichni se shodli na tom, e, že je tato věc dobrá. Ale komise e, nebude jen tak sedět. Další období budeme hodnotit, co se děje s touto iniciativou. Budeme mít nezávislé studie Kromě toho se budeme také zaměřovat na celou řadu detailů, které souvisejí právě s tím, jakým způsobem je toto prosazování prováděno. V roce 2015 se potom e, vrátíme k vám a předneseme vám e, výsledky tohoto hodnocení a navrhneme další akce. Děkuji vám. Bardzo děkuji. Prosím, Państwa, mám taką... Děkuji vám. Já bych měl, e, dámy a pánové, návrh následující. Máme 15 přihlášek do debaty navrhuji eh, jednominutové otázky a poprosíme, eh, abychom eh, na příštím zasedání někdy příště, protože to je velmi důležité téma, pokračovali v této debatě a, paní představitelka komise nám tady potom odpoví na ty otázky. Takže položme otázky a poprosíme o, o doprojednání e, tohoto tématu. Takže budete-li souhlasit, tak prosím, e, zkusme si teď nacvičit jednominutová vystoupení jako e, na v slyšení komisaře, protože tam budou určitě jednominutová vystoupení. Pane poslanče Beltře, máte slovo na minutu. Děkuji, pane předsedo. Primární eh, výrobci eh, mají poměrně zranitelnou eh, pozici. Ta čísla v tomto sdělení jsou znepokojivá iniciativa o potravinářském řetězci z roku 2011 ukázala, jak to funguje, ale o tři roky později ještě nevíme, jak se k tomu postavit nelze anonymně podávat e, stížnosti e, ze strany té, e, silné, z té slabé strany. Komise vlastně tvrdila, že je koncenzus, ale nepodařilo se ho dosáhnout. Nemůže to komise udělat více jako poslední strážce trhu protože eh, některé eh, strany opravdu eh, v některých zemích jsou slabé strany, nejsou, nejsou slabé strany tak dobře chráněné a tam dochází k takzvanému výběru, výběru legislativy, fórum shoppingu. A já se také chci zeptat, kdy konečně stanovíme minimální podmínky ve všech členských státech. Um, Já si myslím, že návrh Evropské komise, která pouze, které pouze doporučuje národní iniciativy, to je příliš chabé. Španělský návrh, který byl předložen před určitou robo, dobou na eh, eh Radě pro zemědělství, tam se navrhovalo vytvořit normu pro celou Evropu. Eh, a španělská zkušenost eh, je v tomto pozitivní. A já tedy se ptám komise a žádám, aby skutečně se vytvořila kontrolní agentura, která bude mít možnost i ukládat sankce, aby skutečně to bylo efektivní opatření, aby různé sektory začaly mm, eh, postupovat tak, jak se má. Španělský příklad je mm, dobrý a e, i to pomohlo našemu e, tedy e, potravinářskému sektoru. Je to nástroj, který je užitečný i ve světle stávající krize, kterou máme s Ruskem, protože my jsme monitorovali ceny a pomohlo to. Děkuji. Bardzo dziękuję. Děkuji. 57 vteřin. Mm, paní předsedkyně McGuinness. Děkuji, pane předsedající. Já jsem eh, nehomluvila k těm dvěma bodům. Předtím protože jsem doufala, že budu mít více než jednu minutu k tomuto bodu. Já přijímám eh, váš návrh, abychom se k tomu ještě vrátili a eh, chtěla bych, aby tento výbor si uvědomil, že toto je naše téma. My nejsme komisí bráni přímo Eh, příliš eh, vážně a byla bych velice ráda, kdyby právě náš výbor se věnoval tomuto problému, protože se to eh, týká jednak udržitelnosti celého toho potravinového řetězce, tak i života zemědělců. Mám otázku na komisi, možná, že mi na ní odpovíte až později, jakým způsobem budete hodnotit a jakým způsobem tyto věci budete prosazovat, protože to je dobrovolný kodex, nepovinný, čili jakým způsobem se to propojí s tím, co dělají jednotlivé členské státy a jestli eh, skutečně komise tomu bude věnovat dostatečnou pozornost. Já eh, jsem napsala komisaři Junckerovi a myslím, že by se to mělo dělat také a vyzvala jsem ho k tomu, aby eh, skutečně celá tato otázka se dostala do portfolia komisaře pro zemědělství. Myslím si, že opravdu náš výbor by měl tady si stát za svým a měli bychom být tím, kdo to všechno bude mít na paměti. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Téma eh, těch nekalých eh, obchodních praktik v potravinářství, to je téma velice důležité. Já s vámi souhlasím, že je třeba tomu věnovat více času. Chci zdůraznit, že jak řekl i mm, kolegyně McGuinness, já jsem napsal prezidentovi, předsedovi Junckerovi, toto téma by mělo zůstat v kompetenci eh, mm, komisaře pro zemědělství, tedy naše téma a bylo by dobré i možná k tomu připravit eh, zprávu z vlastní iniciativy či podobně. Eh, ty problémy jsou velice různorodé, je to nekalá soutěž, zde hm, jich je spousta těch příkladů. A potom platební lhuty, eh, jak si tedy platí, jak platí tedy distribuce eh, producentům. Tam ty platební lhuty jsou různé. Třeba v některých státech je to 30 dní a potom některé podniky platí eh, třeba za 180 dní, 200 dní v jiných evropských státech a je třeba mít tedy evropskou regulaci. Alespoň se o to pokusit. Děkuji. Dokładnie jedna minuta. Pan poseł Danta. Pan Danten, děkuji pane předsedo. Eh, zpráva komise eh, nezmiňuje jasně, eh, jak je to s chováním těch některých eh, subjektů. No je to kvůli cenové válce, protože tam se bojuje o tu nejnižší cenu a eh, říká se, že to je zájmo spotřebitele, ale spotřebitel potenciálně je také přece zaměstnanec. A to znamená, že eh, potravinářský průmysl je zdrojem pracovních míst a vlastně my tady zabijíme ten sektor ty podniky, které Eh, tedy nešli, eh, nemohli se delokalizovat, tak se nedelokalizovali a skončili a eh, ty hodnoty se vyrábí jinde. My jsme se snažili posilovat producenty, ale mm, jak řekl Paolo de Costro, zde jsou problémy třeba s platebními lhůtami se splatností a e, zatím e, nemáme tedy zprávu z vlastní iniciativy, abychom reagovali na návrh komise a myslím, že bychom měli přijmout tuto zprávu, abychom zahájili dialog s komisí, aby komise reagovala na náš návrh a já myslím, že bychom měli nějak se postavit k tomu prostřednictvím, e, prostřednictvím tedy prostřednictvím této zprávy, protože to pomůže celé ekonomice v Evropě. Pani poslankyně Kestinger, děkuji. Já se dotknu toho, co říkala už Michel Danten. v roce 2010 jsme měli zprávu z vlastní iniciativy, kterou jsme schválili a z pozice Evropského parlamentu a vůbec nic se v důsledku ní nezměnilo a nezlepšilo. A já si myslím, že ten návrh komise jde příliš, nejde příliš daleko. je eh, zřejmé, že potravinářské řetězce mají stále větší sílu. V Rakousku například jeden eh, obchodní řetězec eh, nabízí litr mléka za 49 centů. To je méně než za lahev vody. Já si prostě myslím, že tohle jde prostě už příliš daleko, co se teď děje. A já opravdu si myslím, že my musíme, jak říkala kolegyně McGuinness, tohle vzít eh, za své a postavit se eh, proti těm potravinářským koncernům a vykázat je do patřičných míst. Děkuji. To bylo 50 vteřin. Pan poslanec Bogovič. Eh, Kmetje in tudy tudi majhní obrati živilsko Ano, zemědělci a také malé firmy, které zpracovávají potraviny, představují ten nejslabší článek. Eh, často nejsou schopni vůbec přežít, protože eh, čelí obrovské konkurenci a já si myslím, že potřebujeme skutečně daleko přísnější úpravu právní, než je nějaký volitelný eh, nebo dobrovolný kodex. Ve Slovinsku je často nemožné dostat některé produkty přímo na pulty obchodu, eh, eh, také ty velké řetězce nabízejí obrovské slevy. Kromě toho máme také problémy s těmi termíny fakturace a plateb na základě faktur. Čili to jsou všechno věci, eh, které představují daleko větší problém než některé vojenské konflikty a katastrofy. Děkuji. Za prvé Eh, chci říci, že eh, tedy eh, ty dobré praktiky. Samozřejmě to znamená, že možná budeme zase nahrávat potažmo těm velkým subjektům, těm distribučním sítím. A potom, já jsem říkám, je třeba mít tedy závazné politiky, které by eh, respektovaly to, že ty výrobní ceny musí pokrýt eh, náklady. A eh, zde já podporuji <coughs> návrh zprávy z vlastní iniciativy a vzájemu transparentnosti bych navrhla, abychom zavázali to, že na etiketu se bude povinně uvádět původ, abychom i regulovali ziskové marže, tak aby nedocházelo k dumpingu. Děkuji. Bardzo děkuji, pan posel. Děkuji, e, pan poslanec Ferrand. Děkuji, pane předsedo. Minulý víkend ve Francii došlo k vážným událostem v Morle v Bretani zemědělci skutečně eh, eh, protestovali velice razantně eh, i tedy na zautočili na dvě veřejné budovy, protože oni jsou obětmi deregulace a volné obchodu, jsou skutečně ohroženi. A ještě k tomu ruské embargo to také k ničemu nevedlo. A já mám dvě otázky na komisi co mohou udělat eh, francouzští eh, producenti ovoce zeleniny vzhledem k italské, španělské eh, konkurenci, která používá pracovní sílu na černo? A co, udělat naše, co mohou udělat naše jatka, která v podstatě nemohou platit takové mzdy jako v Německu a co mohou, může udělat náš mm, mm, naši producenti vůči těm výkupním eh, centrum, eh, které praktikují dumping a eh, tlačí dolů výkupní ceny. Děkuji. Bardzo děkuji, pan posel Rope. Děkuji, pan poslanec Rope. Ačiū pirmininkė, manau, kad tai, tai vienas iš <clears throat> svarbiausių šiandien. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že toto je skutečně jedno z nejzávažnějších problémů, který dnes diskutujeme. Uh, Eh, hlavně pro takové země, jako je moje, to, což je Litva, kde máme velice eh, nízkou úroveň spolupráce výrobci a producenci eh, často jsou vázáni přímo na ty maloobchodní řetězce, které jim diktují ceny. Eh, ta podpora, eh, které se jim dostává, se dělí mezi eh, společnosti, které zpracovávají tyto potraviny a nikdo se nesoustředuje na to, jaký z toho mají zisk. Například teď v době ruské krize Baltické státy, ale také Finsko a Polsko mají problém s tím, že ceny zůstávají stejné v obchodech a přitom ty výrobní náklady jsou velice nízké. Takže ten eh, problém tady existuje, musíme mít daleko rychlejší reakci na tuto situaci, protože eh, lidé často nerozumí tomu, proč jedna oblast může být absolutně regulovaná, jiná vůbec. Děkuji, paní poslankyně McIntyre. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, v mé zprávě o eh, vlastní, z vlastní iniciativy, eh, která se týká hortikultury, tam jsem upozornila na to, že tyto nekalé praxe se objevují po celé Evropské unii, že ehm, jdou ehm, vlastně i proti důvěře všech. Zde hovoříme o tom, že etický kodex, který by byl odsouhlasen všemi eh, účastníky tohoto řetězce, na který by dohlíželi také eh, nejrůznější eh, vnitrostátní orgány, které by se soustředovaly na tyto obchodní praxe, že to všechno by mohlo skutečně zlepšit fungování potravného řetězce. Já bych se chtěla zeptat komise, jakým způsobem budou přistupovat právě k této otázce vnitrostátních orgánů, které to budou mít na starosti. Pan... Děkuji. Pan poslanec Hajteba. Děkuji. Já mám tři otázky velice stručně. Rád bych se dověděl, kolik bylo podáno zatím stížností a pokud to nevíte, jak můžete posuzovat, jestli ta iniciativa k, dodavatelskému řetězci funguje. Potom eh, za druhé, evropské zemědělství vyrostlo eh, díky vnitřnímu trhu. Nesouhlasili byste s tím, že eh, ten vnitřní trh je koordinován, byl by měl být koordinován z Bruselu? A proč komise stále více to nechává na členských státech? Takže jak chcete se bránit vlastně takovému plítvání ve členských státech? A potom eh, spousta zemědělců se nehlásí. Já si myslím, eh, eh, že ale je třeba, aby fungovaly takové producenské organizace a aby se podporovala jejich účast na tom. Děkuji. Pane poslanče Bové, nemáte minutu. Pane předsedo, ve světle dnešní diskuze Eh, výbor, eh, zemědělský výbor Evropský parlament eh, před čtyřmi lety vypracoval a odhlasoval zprávu o novém rozdělení přidané hodnoty mezi všemi subjekty v tomto sektoru, tedy hm, zemědělci, obchodníky a zpracovateli a e, samozřejmě to, co teď my tady žádáme, to je velice chabé a komise vůbec na to nereaguje. A já proto bych chtěl podpořit e, i to, abychom měli novou zprávu, kterou vypracuje náš výbor za, za druhé. Mm, e, jaký postoj dnes přijme komise vůči těm skupinovým nákupům. Eh, to dělají některé velké supermarkety, hypermarkety, a to především ve Francii teď. Eh, eh, to je neakceptovatelné, co dělají. Třeba Auchan a systém U, ty společně nakupují a tak vlastně tlačí ještě na snižování cen. A to je neakceptovatelný systém koncentrace, to by měla komise prošetřit. Aguilera. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Mně se zdá, že tento bod je velice relevantní. A a i když je to trochu pozdě, já, eh, protože eh, já teď jsem přišla pozdě, protože jsem byla na jiném výboru, já bych chtěla říci pár věcí. Myslím si, nebo já si říkám, že myslím, protože tady jsem nová v parlamentu, že to je eh, rozprava, která se tady vlastně vede již od roku 2009. Za prvé, jediné ale, čeho jsme dosáhli za tu dobu, je jednomyslnost v tom, že existují nekalé obchodní praktiky. Něco, co my, kteří hodně jsme pracovali se zemědělci, producenti, to je to, co jsme kritizovali již dávno jsme kritizovali tuto situaci, že existuje, existují nekalé podmínky, které vnucují e, obchodníci a zemědělci, tedy producenti, chovatele, pěstitele a malá družstva, e, skutečně tím trpí. Trpí e, velkým tlakem toho, těch obchodních řetězců. Pro mě toto sdělení v podstatě je spíše krokem zpět. Já si myslím, že evropský sektor si zaslouží více a právě proto, abych požádala komisi, aby se více snažila. Pane předsedo, hned končím. Větší úsilí, abychom tedy eh, měli více než nějaký dobrovolný kodex abychom skutečně koordinovali tyto politiky a eh, co se bude koordinovat, když nic nemáme. To je všechno jenom prázdný papír. Děkuji, paní poslu Štajer. Děkuji, paní poslankyně Šlajer, minutu. Děkuji, eh, paní, pane předsedo. Já si myslím, že na tohle musíme eh, vyhradit více času a musíme udělat novou eh, zprávu. Když se podívám na mezinárodní situaci, na situaci v Evropě, máme tady ty problémy s antibiotiky, s poměrem eh, náklady eh, ceny. Eh, zeptám se komisi, komise musíme tady zahrnout všechny sektory. Samozřejmě je dobré mít tady producenské organizace, ale musíme mít jednu věc na paměti. Jednu věc na paměti. Jde o budoucnost našich rodinných podniků v Evropě a jestli to bude takhle pokračovat, tak dostane sílu ten národní kapitál a oni určitě nepřetrvají a tak to nemůže být. Děkuji, to bylo 40 vteřin. A poslední na řadě je poslankyně Ribeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uh, gostaria de saudar ah, a Comissão por esta iniciativa, mas apesar... Uh, já bych ráda poblahopřála komisi k této iniciativě. Ten uh, dobrovolní uh, kodex obchodu uh, je pěkný, ale ničeho nedosahuje. Uh, 83 výrobců eh, eh, se potýká s vyššími náklady, ale většina z nich eh, to nemůže pokrýt ve svých prodejních cenách. Takže tady opravdu dochází k nekalé konkurenci mezi členskými státy. Opravdu je třeba, aby tady byla jednotná legislativa pro celý ten potravinářský řetězec v členských státech. A potom mlečné kvóty bez náhrady, eh, které, která by chránila eh, výrobce mléka. To vlastně předpokládá, že musíme podporovat eh, producenty mléka na Azorských ostrovech, protože ty eh, eh, ta nekalá konkurence eh, nesmírně postihne. Potřebujeme příslušná ochranářská opatření. Děkuji vám a děkuji panu poslancovi Kocunovi a Jarovi za stažení se z debaty. Končíme projednávání z tohoto tématu, vrátíme se k tomu a komise zareaguje na položené otázky a ještě mm, nám tady doplní nové pohledy. Eh, souhlasíme s paní Megene, s panem Megastro a jinými, eh, že je třeba, aby toto zůstalo v naší gesci, v gesci našeho komisaře. To je velice důležité. Eh, připravujeme na to dopis od nového předsedy výbo... tedy novému předsedovi komise. A prosím, eh, zeptejte se na to také eh, nového eh, komisaře při slyšení a také se tomu vrátíme ve zprávě z vlastní iniciativy. Mnohokrát vám děkuji a omlouvám se za tu formu, ale určitě by bylo dobré tohle projednat před, před slyšením komisaře. Takže teď máme dvě minuty technickou pauzu a potom zasedání koordinátoru.